chers collègues, nous ouvrons euh, cette. Euh, Vážení kolegové, zahajuji eh, naše pracovní zasedání dnes dopoledne. Eh, po včerejším odpoledním zasedání eh, budeme opět pokračovat a požádala bych vás o klid. Euh, nous commençons ce matin. Dnes dopoledne Eh, nejprve předávám omluvu pana Gustavsona, našeho předsedy, který se k nám připojí zhruba za hodinu, protože nyní je na jiném jednání. Připojí se k nám později, až budeme diskutovat o irském předsednictví. Během první hodiny musíme nejprve projednat bod 9 našeho pořadu jednání, zprávu paní Cornelisen z právu z vlastního podnětu, která se věnuje právům žen v oblasti Balkánu, eh, zvláště v kandidátských zemích které se připravují na vstup do EU. Během zasedání v říjnu 2011 bylo rozhodnuto o sestavení této zprávy z vlastního podnětu paní Cornelisen za zelené. Tato problematika je velmi důležitá, protože právě práva žen v zemích, které se připravují na vstup do EU z oblasti Balkánu, je nesmírně důležitá. Nás zajímá tedy obsah zprávy a těšíme se na diskusi s paní Cornelisen. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se na to hodně těšila a měla jsem v úmyslu na, této, na toto téma vypracovat zprávu z vlastní iniciativy už po mnoho let tohoto volebního období. A nakonec se koná první diskuse, bude to probíhat několik měsíců, takže budeme mít příležitost si hodně vyměňovat názory. Mám tady také e, omluvy ze strany ostatních stínových zpravodajů, kteří se sem nemohli dostavit. Já naprosto chápu, že se paralelně odehrávají e, výbory, e, zasedání výborů napravo, nalevo, takže tam musí hlasovat. Ale budeme mít určitě ještě příležitost to podrobně projednat. Já jsem v rámci delegace pro jihovýchodní Evropu mnohokrát naštívila tuto část Evropy a také v rámci výboru AFET, kde jsem byla byla stínovou zpravodajkou pro hodně zprávy a velice deprimuje člověka, jak malý pokrok tam je. Ale když se na to člověk dívá s trošičku eh, větším odstupem, pak je pozoruhodné, co se tam děje. Zejména organizace, které se starí o občanská práva, uchopily tento proces přistoupení oběma rukama a používají to ze všech sil, aby získávali zpráva eh, pro LDVT, pro etnické menšiny, pro ženy, které nemají ta práva, která by měla, měly mít kdybych neměla už pocit, že jihovýchodní Evropa by měla být součástí Evropy a tedy i součástí Evropské unie, tak určitě toto eh, by ve mně vyvolal tento dojem proces při připojení. My jako Evropská unie neustále tlačíme na lidská práva na pra- občanská práva, protože většinou jsou odstrkávány, když se jedná o větších diplomatických otázkách, jako je Kosovo, jako jsou diplomatické záležitosti. Vždycky jsou nějaké důležité věci, které převládnou nad jinými. A v zásadě to je důvod, proč jsem se chopila iniciativy k této zprávě, tak abych upozornila celý parlament na otázky práv žen. A v současné době v rámci procesu přistoupení eh, pro většinu zemí nejdůležitějším je realizace. Eh, většina zákonů už byla přijata, ženy opravdu mají práva, nicméně nejsou schopny je ve většině zemí využívat a mohl by, nevládní organizace říkají, ano, na papíře je moje země skutečným rájem pro ženy, ale eh, v praxi to tak nefunguje eh, v návrhu zprávy vycházím ze studie, kterou všichni máte na stolech. A eh, hodně členů parlamentu, nevládních organizací a vládních orgánů eh, z těchto přistupujících zemí přispěli k této zprávě. A pokud eh, stojíte o digitální verzi, tak kontaktujte moji kancelář, já vám pošlu tuto verzi. Také jsem uspořádala workshop v Sarajevu, bylo to loni na konci října. Zúčastnili se toho eh, různé strany z různých zemí, a které jsme žádali o jejich příspěvky. A v této zprávě, respektive v návrhu zprávy, se snažím se zaměřit opravdu na mechanismy provádění, aby se zjistilo, které jsou obecné země, v záležitosti, které, se platí, které platí pro všechny země, ale také se snažím každou z těchto zemí se zabývat zvlášť. A doufám, že tím budou tyto země povzbuzeny k tomu, aby jednali, aby měli pocit, že se to týká konkrétně jich a ne, aby si každá myslela, že to se týká těch ostatních a konkrétně ne jí samotné. A doufám, že spolu dík, s dobrou rozpravou toto přispěje k tomu, aby vzniklo něco, co i v rámci výboru AFET bude možno použít pro zprávy o různých těchto zemí a ne, aby to zůstalo jenom mrtvou literou. Co ještě? A doufám, že až ta zpráva bude schválena, doufejme, že to bude před protože nebo při, před červnem respektive. Jinak by to bylo poněkud eh, podivné, protože to už Chorvatsko nebude přistupující zemí, takže máme zcela přirozený termín pro schválení této zprávy na plenárním zasedání. A já se budu maximálně snažit, abych na to upozornila také stále zpravodaje pro příslušné země v eh, AFETu a předsednictva delegace pro eh, jihovýchodní Evropu a jsem zvědavá na to, co vy k tomu chcete říci. Děkuji. Merci, madame le rapporteur. Děkuji vám, paní zpravodajko. Nyní bych zahájila diskusi a první se hlásí paní Bosgurt a pak paní Bauer. Paní Bosgurt. Ehm, Děkuji vám, paní předsedající. A dobré ráno všem. Já jsem ve výro, výboru AFET eh, příslušnou zpravodajkou pro tuto zprávu. Ráda bych eh, poděkovala eh, Marii za tu vynikající zprávu, opravdu gratuluji. A v AFETu se tou zprávou budeme zabývat také a hlasovat se bude 4. března. Eh, já souhlasím s paní eh, Cornelis v mnoha věcech, které píše ve své zprávě. Je důležité zaměřit se zejména na konkrétní provádění různých opatření. Je samozřejmě krásné mít eh, mnohé myšlenky na papíře, je to důležitý krok, ale ta vlastní práce potom nastává, až když je uvádíte v praxi až tehdy, když ta práva eh, pocitují ženy eh, skutečně i v reálném životě. Důležité je eh, také vytvořit povědomí o těchto právech, o právech žen. Dobré statistiky mají velký význam, pokud jde o to, aby se zjistilo, Eh, abychom získali eh, přehled o určitém problému, například o násilí páchaném na ženách. Já na to ve svém stanovisku upozorňuji. A upozorňuji také na důležitou roli občanské společnosti, pokud jde o eh, to, aby ta práva opravdu spočívala na široké bázi. Důležité je také to, aby práva žen eh, byla v centru pozornosti v eh, průběhu vyjednávání, protože velmi často vidíme, když se podíváme na návrhy komise, že tam jeden, dva odstavečky se věnují právům žen a přitom ženy představují více než polovinu obyvatelstva a to platí i na Balkáně. Takže je důležité, eh, aby bylo poskytnuto také více finančních prostředků pro to, abychom se mohli postarat o zlepšení práv žen. Eh, práva žen musí být respektována také při vytváření nových demokracií. Zapojení žen, zastoupení žen, to jsou eh, velmi důležité věci. Rovný přístup, role eh, žen a spolurozhodování žen, zapojení žen do trhu práce, do politiky, ekonomiky. To je věc, všechno jsou věci, které zmiňuji ve svém stanovisku. To jsem k tomu chtěla říct a těším se na další spolupráci s paní Cornelisem. Merci, Madame Boskurt. Děkuji, paní Boskurt. Já nyní dávám slovo paní Bauer. Thank you, Elizabeth. Děkuji, děkuji vám, Elizabeth, za stínové zpravodajku, za EPP bych ráda poblahopřála naší vážené kolegyně paní Cornelisen k vynikající zprávě a v této souvislosti bych ráda také zmínila dvě otázky, kterým by Silvia chtěla věnovat. A plně souhlasím. Jednak obcho- nelegální obchodování s lidmi. Minulý týden vyšla zpráva OSN o obchodování s lidmi a ukazuje se, že regionální eh, problém v této souvislosti je velmi zásadní a v regionu Evropa konkrétně eh, Evropa a Střední Asie je také eh, největší zdroj obchodu s lidmi právě na Balkáně. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že poukázat na problematiku obchodování s lidmi je velmi důležité. Protože v tomto regionu víme už mnoho let, že se toto stalo velmi závažným případem organizovaného zločinu, který bohužel vzkvétá i e, v daném právním a justičním systému. Z daného úhlu pohledu se tedy domnívám, že by tento problém měl být zdůrazněn a souhlasím s Livy, že bychom měli tuto problematiku zdůraznit. Druhá otázka je otázka Romů, která do značné míry s obchodováním s lidmi souvisí. Známe totiž případy obchodování s lidmi z romské komunity, nikoli však jenom tento problém, nýbrž eh, vícečetná diskriminace, extrémní chudoba a to, co souvisí s danou skupinou žen. Já bych proto ráda zdůraznila skutečnost, že Zpráva je velmi komplexní a my bychom eh, rádi tyto dvě otázky nadzvihli. Děkuji. Děkuji vám za toto doplnění a za analýzu. A nyní dávám slovo paní Kjevě. Paní předsedkyně, jakožto stínová zpravodajka za socialisty a demokracie bych nejprve chtěla paní Konolesi poděkovat za to, že eh, s námi tady hovoří o této zprávě o mechanismech na západním Balkánu. Já se nemohu k tomu teď vyjádřit, že jsem to teď dostala, ale jsem moc ráda, že paní zpravodajka nám předložila tento dokument. Myslím si, že takováto zpráva, jako ta, o níž dnes hovoříme, je velice důležitá jakožto doplněk k výroční zprávě o pokroku přistupujících zemí na Balkánu pro diskusi v AFETu. Já eh, vítám některé eh, zem, zprávy, které tady byly zmíněny a já naprosto souhlasím s paní zpravodajkou, že většina zákonů už byla schválena. Já eh, velice věřím na kvóty, takže možná bych ještě více zdůrazňovala právě ty kvóty, ale že provádění legislativy tady často chybí. Paní zpravodajka má naprosto pravdu, když se tolik snaží, aby právě toto zdůraznila ve své zprávě. Balkánský region je region, který za poslední desetiletí prodělal obrovské změny. Samozřejmě, že ženy patřily k obětem, ale rovněž k těm, kteří něčeho dosáhli v rámci nové institucionalizace svých zemí. Ale i tak jsou nedostatečně zastoupeny tam, kde se rozhoduje o politických a hospodářských záležitostech. Ale to není nic úplně nového ani pro naše země. Nemohla bych zmínit žádnou jedinou zemi v Evropě, která by byla úplně skvělá co do provádění eh, přijatých zákonů. V další diskusi eh, bych eh, v rámci pozměňovacích návrhů se chtěla více zaměřit na otázku nedostatečného zastoupení žen na pracovním trhu a také, jak bojovat proti mezeře mezi e, výší platů na základě genderu. Myslím si, že to bychom také měli hodně zdůraznit. A co se dá dělat? Co může Evropská unie dělat? Co my můžeme dělat? Myslím si, že bychom měli zdůrazňovat nutnost pokroku e, v mainstreamingu pro ženy na západním Balkáně. A zejména pokud bychom mohli a e, pak bych skutečně byla pro, aby se genderová mainstreamingová politika více financovala ze strany Evropská unie. Tolik za, z, z mé strany a ještě jednou děkuji za eh, to, že tady je tato zpráva pro výbor FEM a za to, co nám řekla paní zpravodajka. Určitě to bude vynikající zpráva o situace žen na západní Balkánu. Ještě se omlouvám, já jsem skoro zapomněla. Uh, já jsem probíhala, probírala to je, te, mm, části, které se týká jednotlivých zemí. A jediná věc, která mě úplně nevyhovuje, je to, jak se tam popisuje situace v Chorvatsku. Já jsem hovořila s pozorovateli z Chorvatska ve skupině socialistů a demokratů o této zprávě. A oni úplně nesouhlasí se vším, co v té zprávě je takže vypracuji k tomu pozměňovací návrhu, zejména protože Chorvatsko vlastně už zítra vstoupí do Evropské unie a většinu aký komunitár už schválilo. Čili jedině Chorvatsko je z mého hlediska eh, země, kde je třeba něco ještě pozměnit. Děkuji. Kleva, vous pouvez être plus précise dans votre remarque. Paní Kleva, můžete svoji poznámku k Chorvatsku upřesnit? Znamená to, že nesouhlasíte s částmi eh, týkajícími se ocenění, nebo zdůrazní, chcete naopak zdůraznit, že máte výraznější očekávání? Exactly this. Přesně to, ano, že ta očekávání byla vyšší a že opravdu mají většinu, aky a že chorvatská vláda už teď pracuje na legislativě, e, aby byla harmonizována s AKI. To znamená, že tohle tady neschází, chtějí pokračovat v té práci, která už se tady dělá i v oblasti e, rovnosti pohlaví. Ale já to e, jasně řeknu prostřednictvím pozměvacích návrhů. Merci, si vous le permettez avant de... Děkuji. Nyní bych ráda dala slovo komisi, ale mám ještě pár poznámek k této zprávě. Nejprve chci poblahopřát paní Cornelisen za to, že se ujala tohoto problému. Já si totiž myslím, že pokud chceme otevřít Evropu celému Balkánu, musíme mít stejné požadavky na rovnost žen a mužů, jaké vztahujeme na své vlastní země, země EU. A nejde jenom o stanovení minimálních cílů, nejbrž eh, o uplatňování stejné politiky, jakou uplatňujeme doma. A právě v této souvislosti jsem pochopila zmínku o slabé účasti žen na trhu práce. Já myslím, že tady potřebujeme více bojovat za to, aby ženy měly rovný přístup na trh práce, zároveň rovné ohodnocení, ale také stejný přístup ke kariérnímu postupu. Tedy práce žen, přístup, finanční ohodnocení i kariérní postup. Přesně tyto aspekty musíme zdůrazňovat a požadovat, když požadujeme rovné zacházení se všemi občany, zvláště vůči těm zemím, které se připravují na vstup do EU. A podle mého názoru je to velmi důležité. Já ještě připravím pozměvací návrh v tomto smyslu důležité je nezaměřovat se jenom na minimální požadavky, nejbrž na rovnost mezi občany, protože to je základ eh, pro nás a musíme to také vyjadřovat ve svých vlastních požadavcích vůči zmíněným zemím. Eh, také souhlasím se slovy paní Bauer, která hovořila o tom, že je nutné zdůraznit především problematiku obchodování s lidmi, obchodování se ženami v těchto oblastech, protože to je nedílnou součástí eh, dané zprávy. Děkuji mnohokrát, paní Cornelissen. Pokud eh, se již nikdo jiný nehlásí, dám slovo komisi. Katia de Sadler, prosím. Yes. yes. Thank you very much. Velice děkuji. Já se jmenuji Katia de Sarlar a mám na starosti otázky sociální politiky zaměstnání, eh, včetně eh, politiky genderové eh, v rámci DG pro rozšíření. My také vítáme tuto zprávu, respektive její návrh o právách žen na západním Balkánu. A také souhlasíme s tím, že samozřejmě je třeba se zaměřit na uplatňování, na provádění legislativy. To je jistě dobré, že byly schváleny zákony, to vítáme. Ale i my vidíme, že jejich provádění velmi často schází. Proto je třeba zvyšovat povědomí o tom, jak jste řekla, to je velmi důležité a my se snažíme to také podporovat prostřednictvím našich předstupních nástrojů rovněž s použitím možností TAIXu, abychom organizovali různé akce a snažíme se také proškolit příslušníky orgánů těchto zemí, aby jim to pomohlo v realizaci legislativy, která už tady je. A byť je jasné, že v naší zprávě o pokroku možná nevěnujeme tolik odstavců otázkám rovnosti pohlaví obecně vzato, mohu říci, že máme pravidelné kontakty například s příslušnými neziskovkami a s úřady, zejména nevládní organizace žen, jsou velmi aktivní a mohu vás už teď informovat o tom, že různé týmy, no, týmy pro různé tyto země je, s, s nimi udržují kontakty, tak aby viděli, jak si věci stojí. Jsem také velice ráda, že tady mohu Eh, zaznamenat návrh v tomto návrhu, eh, v, to, v této připravované zprávě, eh, totiž zkušenosti ombudsmana v, v Chorvatsku v otázkách genderové rovnosti. Určitě chorvatské na, úřady ochotně v tomto smyslu pomohou i ostatním státům v tomto regionu v předvstupním procesu. Snad bych ještě mohla zmínit několik slov konkrétně pro určité země. Co se Albánie týče, jenom chci upozornit na to, že tady jsou určité kvóty pro ženy, pro politiku, pro rozhodovací funkce. Někteří kolegové mě říkají, ale že to je trochu matoucí, protože tato eh, kvóta se uplatňuje pouze na kandidátkách stranických, čili takovéto kvóty neexistují například pro zastoupení žen ve vládě. Možná, že ta formulace, tak jak teď je ve zprávě, je poněkud zavádějící. Dále moji kolegové mi říkají, že v, Alma, v Albánii už byl ustaven eh, komisař pro ochranu před diskriminací. Tato um, funkce byla zřízena v roce 2010. A tento komisař má na starosti také genderové záležitosti, takže možná by bylo možné trochu přeformulovat bod 9 a možná by bylo možné více zdůraznit, že je třeba zajistit, aby případy uh, diskriminace na základě genderu byly patřičně řešeny tímto eh, komisařem, který má na starosti ochranu proti diskriminaci. Co se Chorvatska týče, i tady vás mohu informovat, že eh, antidiskriminační legislativa už byla schválena, učinil tak eh, chor- chorvatský parlament a to tak, že září minulého roku. A teď pracuji na harmonizaci legislativy v oblasti bezpečnosti a zdraví na pracovišti a e, komise teď analyzuje e, navrhovanou legislativu. Jsme s tím spokojeni, takže brzy očekáváme příznivé zprávy z Chorvatska. Dále e, Černá hora. Já jsem zaznamenala že tady je samozřejmě zvláštní zmínka o kapitole 23, to je eh, soudnictví a základní práva. To je velice důležitá kapitola. A tady eh, návrh eh, této zprávy je opravdu velice aktuální, protože, jak možná víte, úřady Černé hory momentálně začaly připravovat akční plán kde otázky genderové rovnosti jsou konkrétně specificky řečeny. Je třeba, aby podnikly konkrétní kroky k realizaci genderové rovnosti v Černé hoře. A také jsme je žádali, aby eh, uskutečnili lepší opatření na zvětšování, zvyšování povědomí, zejména v oblasti zaměstnávání a veřejného zastoupení žen. Tolik naše doporučení a snad mohu ještě říci, že kapitola 9, sociální kapitola a zaměstnanost je samozřejmě také velmi relevantní v kontextu genderové rovnosti. A jenom ještě jedna, jeden doplněk k Srbsku. Jsem už tady existují, také už tady byly eh, zavedeny určité mechanismy, existuje komisař, pro eh, ochranu eh, v souvislosti s rovností a je eh, také na ministerstvu práce funkce pro dodržování, které, které, jejíž představitel má na starosti dodržování rovnosti pohlaví, takže to už tady je. Děkuji. Komision de tutsi. Děkuji komisi za všechny doplňující informace a jak jste správně uvedli, a to je také něco, co zdůrazňuje řada našich kolegů, máme na jedné straně proklamované zásady, na straně druhé jejich uplatňování v praxi. A já si myslím, že tady by se právě naše zpravodajka měla zaměřit především na skutečnost v uplatňování těchto zásad. Paní Cornelisen, máte slovo. Děkuji vám všem za velmi podrobné a důkladné poznámky. Já budu reagovat jenom bezprostředně na několik z nich. Konkrétně bylo zmíněno obchodování s lidmi. Domnívám se, že je velice důležité, abychom právě tuto problematiku zakomponovali do zprávy a měli bychom se také snažit Eh, zjistit, co přesně musí ta která země udělat, aby mohla bojovat proti obchodování s lidmi. Nejenom říci, že to je zásadní problém, který si žádá vyřešení, ale především eh, na ten problém poukázat a najít konkrétní cesty k jeho vyřešení. Ano, a doufám, že se v této souvislosti objeví eh, pozměňovací návrhy organizovaný zločin. Ano, já jsem eh, velmi ráda, že kolegyně Livie je jednou eh, ze stínových zpravodajek eh, a proto budu také ráda, když mě poskytne další informace o integraci Romů a k poznámkám paní Kleven, Klevy. Ano, některé státy jsou poněkud pozadu v uplatňování lidských práv. Ano, to máte naprosto pravdu já si dokonce říkám, že pro každou z těch zemí by stalo za to sestavit zprávu o pokroku, ale to se prostě neděje, bohužel. To však neznamená, že se nezaměřujeme na tuto problematiku a neuvažujeme o tom, co dělat pro jednotlivé balkánské země. Pokud jde o Chorvatsko, tak jsem velmi ráda, když slyším, že na tom už pracují, tak bych řekla, jenom vytrvejte, dokud celou práci nedokončíte. protože eh, rozhodně eh, bychom toto téma neměli opouštět. Eh, doufám, že řada z těch kritických bodů bude vypuštěna nakonec, protože ta země dělá hodně velké kroky, proto je důležité, aby v tom úsilí vytrvala, aby to bylo lepší. Také jsem velmi ráda, že Evropská komise nás podporuje v tom, že ombudsman pro rovnost mužů a žen bude zaveden v této souvislosti. Já se velice těším, jak se to bude vyvíjet, protože spolupracuji právě s ombudsmanem. Víme, že úřad ombudsmana se v těchto situacích vždycky výrazně osvědčil. A u Albánie a kvot. Jistě tam potřebujeme konkrétnější znění, ale text vlastně ani neuvádí, zda je pro nebo proti kvótám. Spíše je to naladěno tak, že pokud má e, daný stát nějakou legislativu, konkrétní právní předpisy, tak mají být vymáhány v praxi, například v Albánii jsou právní předpisy, které nejsou orientované na výsledky, které spíše představují nějaké politické seznamy a které vedou ženy eh, k tomu, aby se domnívali, že mohou mít 30% zastoupení žen v politice, ale eh, tak daleko zdaleka ještě nejsou. Pokud tedy už se rozhodnete pro kvóty, tak je uplatňujte v praxi, jinak raději je lepší fungovat bez nich. Já se velmi těším na pozměňovací návrhy a doufám, že ty zprávu dále obohatí. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, paní Cornelisen. A děkuji také všem stínovým zpravodajkám a dalším kolegům, kteří vystoupili k tématu, které je nám všem velmi blízké. Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 28.1. Eh, 17 hodin. A to je tedy náš termín 28.1. A pozměňovací návrhy 18. 19. ledna února, řečnice se opravuje, 2013, eh, kde se bude hlasovat ve výboru 23. Eh, a nyní se eh, a pak se tedy dostaneme na plenární zasedání v květnu, kde se bude dále projednávat a hlasovat o této zprávě. Tolik tedy k harmonogramu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, tedy to je bod 10 našeho pořadu jednání, tedy strategie pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. Spravodajkou Regina Bastos a chtěla bych jí poděkovat za to, že se ujala této práce. Příslušný výbor je výbor pro zaměstnanost a tuto zprávu sleduje Ria Omen Ruiten. To je tedy hlavní zpravodaj. Během našeho zasedání 23. dubna jsme rozhodli, že náš výbor připraví stanovisko k, tomu, k této zprávě z vlastního podnětu. A nyní bezprostředně dávám slovo paní Bastos. Děkuji, Elizabeth. Děkuji, paní předsedající. V tomto návrhu zprávy upozorňuji na jednu skutečnost, která je nám všem ale známa. A sice stárnutí obyvatelstva. Obyvatelstvo stárne a to mm, přináší sebou obrovský tlak na naše důchodové systémy, na finanční udržitelnost důchodových systémů ve všech členských zemích. A proto mm, tuto situaci, e, této situaci se nemůžeme nijak vyhnout a musíme vlastně přednostně eh, upravovat důchodové systémy eh, podle, s přihlédnutím k demografickému vývoji. Ve své zprávě zdůrazňuji nejdůležitější výzvy pro ženy mm, v rámci jejich profesní kariéry a negativní dopady na důchody. Já tady hlavně říkám, jaké jsou z tohoto hlediska rozdíly mezi muži a ženami, z hlediska zaměstnanosti, z hlediska ehm, odměňování, přerušení eh, profesní kariéry a práce na částečný úvazek. My se teď nacházíme vlastně v prvním desetiletí 21. století a Eh, i nadále existují obrovské rozdíly mm, v odměňování mužů a žen za práci. Eh, a Toto souvisí i s důchody a proto je eh, velice nutné, aby tyto rozdíly eh, v platech a mzdách mezi muži a ženami byly odstraněny. Čili eh, já konstatuji, že ty časy v dobách, kdy se o děti starají jak ženy, tak muži, nebo i jiní rodinní příslušníci, tak to je skutečnost, ke které by se mělo přihlížet i v rámci výpočtu Mm, důchodů. Eh, komise mm, tady mluvila, eh, myslím, o eh, určitých určitých dopro, dobropisech nebo, nebo poukázkách v rámci výpočtu důchodu za dobu, kdy se lidé, rodinní příslušníci starali o děti. Kromě toho Eh, tady zdůrazňuji další opatření eh, v oblasti důchodu. Je totiž naprosto nutné, aby byla schválena taková opatření, která eh, povedou k odpovědnému přístupu. Já tady přináším konkrétní návrhy, které i Evropská komise ve své bílé knize o důchodech také zmínila. První z těchto návrhů spočívá v tom, že je důležité, aby vstup, aby věk odchodu do důchodu byl navázán na průměrnou délku života, eh, aby byl v souladu rodinný a profesní život, protože jinak budou ženy vždycky eh, v nevýhodě v rámci svého zapojení, své účasti na trhu práce a, co se týče, a také co se týče přístupu k důchodům. Ehm, dále mě upozorňuje na otázku aktivního stárnutí. Ehm, věk odchodu do důchodu žen i mužů by měl být ehm, upraven tak, aby starší zaměstnanci a zaměstnanky je mohli déle pracovat a také tady říkám, jak eh, důležité eh, je také mm, pomyslet na hodnotu či výši jejich důchodů. Eh, další návrh vypracování ehm, doplňkových způsobů spoření na důchod, tak aby v důchodovém věku mohli lidé vést opravdu důstojný život, přestože již nejsou zapojeni do pracovního života. Dále jedna procedurální otázka. Eh, co se týče podávání pozměňovacích návrhů 25. ledna, to je pátek. To, eh, to jsou návrhy tedy eh, z mé strany a já čekám nyní na příspěvky svých kolegů. Děkuji vám. Merci a Madame Bastos. Děkuji paní Bastos. A kdo se nám hlásí? paní Klivety, která je stínovou zpravodajkou eh, za socialisty a pak paní Bauer za PP. um, ehm, consider că este unul dintre cele mai... Děkuji. Já se domnívám, že právě toto patří k nejdůležitějším zprávám. Všechny zprávy jsou důležité, ale myslím si, že tato patří opravdu k nejdůležitějším, protože stanovuje uh, Věnuje se problematice, která je důležitá úplně pro nás všechny. A jak vidíme, eh, pokud sledujeme přístup komise, jak k této problematice přistupuje, je skutečně obtížné hledat řešení. Není to něco, co bychom mohli tady přímo na půdě parlamentu vyřešit. My si to uvědomujeme, pracujeme Eh, v této oblasti, ale důležité je, aby komise připravila zelenou knihu, bílou knihu eh, o problematice důchodů. A na základě diskusí s komisařem Andorem jsem získala přesvědčení, že tento problém je závažný a že opravdu musíme hledat řešení. Na úvod jsem chtěla zmínit název zprávy. Hovoří se o agendě pro trvale udržitelných, udržitelné důchody a to je důležité pro současnost i budoucnost, protože pravděpodobně nenalezneme jedno řešení. Je to něco, co hledáme postupně, musí to být na našem pořadu jednání a budeme se k tomu jistě vracet. A za druhé chci navázat na to, co uvedla paní Bastos a chci k tomu zmínit ještě pár bodů, protože Tady vidím svoji úlohu jako stínové zpravodajky. Kolegové hovoří o stárnutí a o tom, že stárnutí představuje zásadní problém v dnešní společnosti. A myslím si, že toto tvrzení musíme zdůraznit. Tedy zároveň musíme také uvést, že důchod je, ně, je právo, které získáme během pracovního života, během produktivního věku. Lidé na jedné straně žijí déle, ehm, ale zároveň si musíme připomínat, že eh, důchod je něco, na co máme právo. Pokud jsme přispívali do důchodového systému, tak tedy máme právo od věku Eh, odchodu do důchodu na eh, důchod, který je přiměřený, udržitelný a trvale udržitelný a spolehlivý. A souhlasím se slovy zpravodajky eh, k tomu, že jsou rozdíly v odměňování. A pokud jde o připomínky, které tu zazněly, tak myslím si, že bychom měli zajít ještě dál. Ano, musíme se věnovat otázkám, které zpravodajka zmiňovala, e, pokud jde například o závislost, ale musíme také hledat řešení pro například e, práce v domácnosti. Úmluva Mezinárodní organizace práce věnovaná práci v domácnostech definuje takovouto práci jako práci, kterou vykonává osoba pracující v domácnosti, a to průběžně, ale zároveň i tyto práce by měly probíhat za odpovídajících podmínek. Zároveň si musíme přiznat, že ženy jsou právě těmi, které tuto práci vykonávají denodenně a tato práce není dostatečně uznávána. Proto eh, při vykonávání této práce ženy ztrácejí z hlediska příjmu a myslím si, že by to mělo být vzato v úvahu při výpočtu důchodu. Proto bychom měli vyslat jasný signál ženám v Evropě, dát jim vědět, že hledáme řešení tohoto problému s tím, že právě domácí práce eh, také si získají, získávají náležitou pozornost. A další problém, který zvláště v naší zemi v Rumunsku je aktuální. Ženy v posledních letech, které eh, se často snažily hledat práci v zahraničí, a máme k tomu také statistiky, které se věnují problematice nezaměstnanosti. Když totiž ženy se vydají pracovat do zahraničí, tak to nudně nemusí znamenat, že pracují na černo. Ehm, a řada žen ehm, v této situaci se zamýšlí nad tím, jaké jsou důchodové systémy eh, a Zároveň se snažíme také zavádět vždycky nejlepší možnou praxi, abychom se mohli podělit. Děkuji paní Bauer a já bych požádala každou eh, vystupující o stručnost. Eh, ano, v každém případě já bych prosila, zda mohu hovořit dřív, protože ještě jdu na AFED, kde budu hovořit o Makedonii. Budu opravdu stručná. Paní Kordelisen, děkuji za slovo. Já si myslím, že stanovisko se věnuje opravdu důležitým otázkám, kdy ženy a muži mají tedy různé E, pracovní dráhy, to musí odrážet i důchodový systém, který by měl také prosazovat rovnost. K čemu bych se chtěla vyjádřit, je bod čtyři, protože nejsem přesvědčena, že Eh, pokud bychom zavedli jednotný věk, dozu, věku, věk odchodu do důchodu, že by to okamžitě vedlo k lepší účasti starších lidí, zvláště že na trhu práce. Ne, tak tomu není, protože k tomu by naopak bylo nutné bojovat proti diskriminaci založené na věku. Ta je zvlášť těžká v souvislosti s ženami staršího věku, protože ty jsou diskriminovány na trhu práce nejvíc, zaměstnavatele nezaměstnávají a také musíme uvažovat o možnostech péče o děti a další péče, protože když se setkáváme se škrty ve zdravotnictví a sociálních službách, musíme si uvědomit, že právě ženy, v 50, kterým je kolem 50-60 let, se naopak eh, starají buď o přistárlé příbuzné nebo o vnoučata, a pokud budou potřeba právě na tuto práci, tak je velmi obtížné, aby zůstali na trhu práce. To jsou dvě věci, které jsem chtěla doplnit v této chvíli. Jinak blahopřeji eh, zpravodajce. A teď se omluvím. Merci, Madame Cornelissen. Madame... Děkuji, paní Cornelissen, paní Bauer. Nának gratulálni ehhez a jelentéshez, illetve a véleményhez. Děkuji za výbornou zprávu a předpokládám, že jde o velmi komplexní problematiku. E, tak, jak už tady zaznělo z úst těch, kteří, kteří hovořili přede mnou. E, také souhlasím s tím, že ženy musí zůstat na trhu práce co nejdéle. Tedy ženy, kterým je více než 50 let, eh, často mohou ještě pracovat a nalezají pracovní uplatnění. Přesto si myslím, že ehm, bychom neměli začít uvažovat o této otázce až v době, kdy dosáhnou věku odchodu do důchodu. Měli bychom naopak průběžně ženy, které pracují, vzdělávat, i starší ženy ehm, a chci se zaměřit především na dvě eh, otázky. Pokud máme seznam požadavků, které budeme uplatňovat, tak podstatná část HDP vychází právě eh, z této práce, péče o rodinu, práce v domácnosti, ale zatím to není eh, zapracováno do systému důchodu. Tady se věnují především problematice ehm, eh, důchodu, především dovského důchodu a také situace rodin, kde eh, se žena stará o děti po rozvodu protože taková žena ani nemůže pak eh, získ- pobírat vdovský důchod. A pak ještě podstatná přenositelnost důchodových práv. Já bych tady eh, zmínila konkrétní příklad. U nás v Maďarsku parlament se rozhodl ehm, věnovat eh, speciální důchod. Nicméně takový důchod se může eh, pobírat jenom eh, tam, kde osoba trvale žije na území Maďarska. Tady vidíme, že to třeba může být i problém u žen, které žijí částečně na Slovensku. A nemůžeme zcela dobře eh, zapracovat přenositelnost důchodových práv, eh, ne, rozhodně bychom neměli zavádět diskriminační pravidla. Děkuji, paní Bauer. A nyní dávám slovo komisi na dvě minuty eh, a pak bude moci zpravodajka uzavřít pan Zagorský komise. Um, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nejprve by dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce za to, že vlastně schválila hlavní signály, které komise se snažila vtělit do Bílé knihy. Už uplynul skoro rok od té doby, kdy jsme ji předložili. Velmi stručně. Dospěli jsme k určitému pokroku co do provádění opatření. Minulý rok v květnu komise spolu s Výborem pro sociální ochranu přijala zprávu pro eh, sociální přiměřenost, co mimo jiné obsahuje podrobnou analýzu mezery na, z důvodu pod, pohlaví v důchodech a eh, také eh, hovoříme o mod, důchodech, které mají lidé, kteří z důvody dlouhé péče o děti eh, nedostatečné důchody. A to je opravdu problém, protože ten systém důchodový, který existuje eh, v členských státech, je takový, že pokud jsou dlouhé přestávky v kariéře, může to mít na důchodové nároky velký dopad. Pak komise také v souvislosti eh, se spoluprací se sítí evropských expertů pro genderovou rovnost připravuje pod podrobnou zprávu o této eh, mezeře ve velikosti důchodu z důvodu pohlaví. Nejprve se to diskutovalo minulý týden na eh, příslušném podvýboru pro sociální ochranu a chceme tuto zprávu dohotovit v nadcházejících měsících. Také v rámci eh, evropského semestru 2012 několik členských států obdrželi doporučení, jak vyrovnat důchodový věk mužů a žen. A jsem rád, že od schválení Bílé knihy dva, další dva členské státy, pokud se nemýlim, Polsko a Slovinsko přijali zákony k vyrovnání této důchodové věkové hranice. A nakonec k tomu, o čem hovořila paní Kornáson. Ano, my si velice uvědomujeme, že vyrovnání důchodového věku Stejně jako obecné zvyšování důchodového věku, což obráží rostoucí eh, délku života průměrnou, eh, neobráží samozřejmě potřeby těch, kdo odcházejí do, do důchodu, zejména žen. Proto jsme pro holistický přístup. Eh, tak to by zahrnulo i důchodový systém, pracovní trh i zdravotní opatření. Takže vám děkuji. Děkuji a já dám hned slovo paní zpravodajce, paní Bastos, aby eh, téma uzavřela. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji i kolegům a zástupcům komise za jejich příspěvky, které byly velmi užitečné eh, pro mm, zpracování tohoto návrhu zprávy. Je to eh, velmi aktuální téma, toho jsme si všichni vědomi, je to téma velmi důležité v souvislosti se sociálními i politickými aspekty. Eh, máme vlastně všichni eh, stejné eh, základní, stejnou základní představu. Je tady nespravedl, ne, určitá nespravedlivost při výpočtu důchodů, je tady různé zapojení do eh, péče o děti. Ta problematika je v různých členských státech zpracována různě. A to jsou všechno důvody pro to, abychom eh, my se tady eh, zaměřili na určitá opatření, která by v budoucnosti v oblasti důchodů měla být eh, zavedena a měla by vypadat tak, že Eh, dáme našim občanům naději eh, na bezpečnou budoucnost. Eh, shodneme se všichni na tom, že je jasné, že důchod je nárok. Důchod je něco, na co mají pracující lidé právo po té, co celý život platili příspěvky. Je nutné, abychom eh, učinili opatření, abychom předkládali návrhy členským státům a myslím si, že teď je opravdu na čase to všechno také udělat. Já vám velice děkuji za vaši spolupráci a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji paní zpravodajce. Lhuta pro, poznáv- pro pozměňovací návrhy je 26. ledna 12 hodin. Ve výboru se potom eh, bude eh, o tom diskutovat 19. února a ve výboru pro zaměstnanost 21. Eh, února. A poté tedy bude to téma na řadě v plénu. A teď předám předsednictví panu Gustafsonovi, který přivítá irské, zástupce irského předsednictví. Så där, eh, då eh, går, återupptar vi diskussionerna i... Dobrý den. Eh, my tedy můžeme pokračovat v práci našeho výboru a dostáváme se k bodu 11. Výměna názorů s irským úřadujícím předsednictvím. Vy samozřejmě víte, že Irsko teď od ledna převzalo předsednictví v radě. A E, my jsme rádi e, a těšíme se, že můžeme s Irskem spolupracovat. E, náš výbor mm, v listopadu navštívil Irsko. Já jsem měl možnost sejít se s paní Lynch, navštívit její úřad. Byli jsme v Irsku dva dny a diskutovali jsme o celé řadě různých věcí. Dozvěděli jsme se velké množství informací o tom, jak irské předsednictví eh, bude utvářet eh, politiku v tomto pololetí a také mm, z hlediska eh, rovnosti pohlaví. Já se nyní velice těším a jsem velice rád, že máme mezi sebou zástupce irského předsednictví, konkrétně paní Lynch a Um, my si nejprve vyslechneme její um, příspěvek, příspěvek, který paní ministrině Lynch, pak se budu ptát, zdali se chtějí vyjádřit koordinátoři jednotlivých, um, jednotlivých frakcí a potom dostanou členo, další členové parlamentu také možnost se vyjádřit či položit své otázky a na závěr paní Lynch eh, opět eh, bude mít možnost zareagovat. Takže velice vás vítáme mezi námi, jsme rádi, že jste mezi nás přijela a teď vám uděluji slovo, prosím. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, ano, já souhlasím. Myslím si, že toto, to zasedání v listopadu bylo velice užitečné a bylo velice příjemné, že jsme se mohli tak neformálně sejít. To nám totiž umožnilo hovořit otevřeně a upřímně o otázkách vztahujících se k ženám. A musím přiznat, že eh, podle mého názoru to bylo velice cené zasedání. Samozřejmě, že jsme tehdy měli daleko menší delegaci. Normálně by to bylo jinak, když by se jednalo o vystoupení jiného členského státu, ale myslím si, že to bylo užitečné, myslím si, že jsme nás ustavili kontakty a přátelství a to se bude jistě v budoucnosti hodit. Určitě se všichni shodneme, že otázky žen, jejich postavení ve společnosti a rovnosti eh, určitě Eh, se budou řešit ku, ku prospěchu nejenom jednotlivých členských států, ale celé Evropy. Takže, pane předsedo, vážení kolegové v Evropském parlamentu, je mi velkým potěšením, že mohu zahájit, jak doufám, užitečnou diskusi dnes dopoledne o programu již sedmého irského předsednicí v souvislosti s dosažením, dosahováním de facto genderové rovnosti po celé Evropské unii. O s potěšením jsem se aktivně zúčastnila rozsáhlých a um, diskusí s velkým závěrem, záběrem, jak s vámi, pane předsedou, tak i s vaší malou skupinou kolegů během eh, vaší studijní návštěvy v Dublinu v listopadu. Dnešní dopolední zasedání nám umožňuje rozšířit tuto diskusi na všechny členy tohoto významného výboru pro právo žen, který se tak schopným způsobem chápe širokého rozsahu otázek, které mají dopad na práva žen a rovnost genderu. Rok 2013 je rokem 40. výročí přistoupení Irska do Evropského hospodářského společenství, kdy se šest členských států rozšířilo na devět. Za posledního irského předsednictví Eh, se rozšířil počet členských států z 15 na 27 a těšíme se na rozšiřování o eh, Chorvatsko v roku 2013 v duchu evropské spolupráce a také na další eh, příchozí v dalších letech. Vážení kolegové, členství v Evropském ekonomickém společenství mělo velmi významný dopad na postavení žen v Irsku. Legislativa, evropská legislativa rovnosti pohlaví posílila Eh, hospodářské takovou situaci žen v Irsku. V důsledku toho Irsko má dnes možnost těžit eh, vlastně z jedné z nejlepších pracovních sil v Evropě, velice vzdělaných, ať už se jedná o ženy nebo i o muže, i když jsou teď hospodářské potíže a mnozí naši absolventi teď pracují v odvětví, která přinášejí přidanou hodnotu, vytvářejí zboží a služby, které byly nepředstavitelné před 40 lety. Členství v Evropské unie eh, přitahlo mnoho mnoho mnohonárodnostních společností k našim břehům a vytvořilo to exportní i zaměstn... Eh, příležitosti a příležitosti pro pracovní místa. Institucionální mechanismy, které jsme ustavili v Irsku, abychom řešili diskriminaci a rovnost, včetně genderové rovnosti, se staly příklady správné praxe. Teď se dají posilovat dále prostřednictvím nové struktury, která prováže dohromady funkce rovnosti a lidských práv tak, aby se obojí zlepšovalo. Určitě víte, že Irsko se stalo jednou z prvních obětí ekonomického propadu eh, předem, vzhledem k přehřátému eh, stavebnictví a významné expanzi eh, finančních úvěrů v uprostřed minulého desetiletí. Víme, že dopad na zaměstnání co do pohlaví je v různých zemích různý. Hlavně to bezprostředně dopadlo na zaměstnanost mužů v Irsku a naše obavy v Irsku obrážejí také obavy e, výboru žen ohledně toho, jak to dopadá na mladé lidi a na zaměstnání žen a na chudobu žen, protože to je teď velký problém po celé Evropě. Irsko rovněž e, má ten, tu výzvu, že je to první programová země, která <clears throat> ze strany předsednictví Evropské unie. Irové eh, jsou známi svým optimismem a jsme přesvědčeni, že tento optimismus nám umožní, abychom ustáli tyto ekonomické bouře, které jsou velkou výzvou v posledních letech. Přinášíme stejný optimismus a i odhodlání v našem předsednictví. Budeme řešit priority irského předsednictví. Já mohu vás ujistit, že Irsko bude hledět za námec našich bezprostředních národních obrázků otázku tak, abychom se na to podívali ze širší, dalekosáhlé perspektivy, která je potřebí, máli být předsednictví úspěšné. Pane předsedo a členové tohoto výboru, Irské předsednictví představuje začátek nové trojky a já spolupracuji s kolegy z Litvy a Řecka. Připravujeme eh, deklaraci tohoto tria tak, abychom zasadili do kontextu a abychom koordinovali programy těchto tří předsednictví v souvislosti s rovností eh, pohlaví. Doufám, že ministři z Litvy a Řecka budou hosty v Dublinu na konci eh, dubna, abychom tuto deklaraci podepsali byly hlavním tématem sedmého předsednictví stabilita, pracovní příležitosti a růst pro Evropskou unii. V tomto kontextu nesmíme zapomínat na význam rovnosti pohlaví, protože to přispívá k hospodářskému růstu po celé Evropě. Na rovnost se nesmíme dívat jako na nákladovou položku, ale jako na nesmírně důležitou složku silné ekonomiky, k níž přispívají všichni občané a z níž také všichni občané mohou těžit. Evropský pakt pro rovnost pohlaví, který schválila Rada v roce 2011, uznává, že politika rovnosti pohlaví je životně důležitá pro hospodářský růst, prosperitu a konkurenční schopnost. Efektivní využívání lidského kapitálu je klíčovou složkou určující konkurenční schopnost ekonomiky. Eh, tyto téma, tato témata jsou důležitá i pro náš program genderové rovnosti a zvláštně se zaměřujeme na eh, hospodářskou angažovanost žen v kontextu Evropské eh, agendy 2020. Díky štědrému financování z Fondu pro pokrok Evropské komise plánujeme uspořádat technickou konferenci na vysoké úrovni na toto téma na konci dubna a velice doufáme, že vy, pane předsedo, se té akce aktivně zúčastníte to bude v podstatě technická konference. Máme v úmyslu sezvat národní eh, rovno, experty pro rovnosti pohlaví a pro zaměstnání ze všech členských států, z kandidátských zemí a také ze zemí EAA. Eh, eh, my chceme jim dát příležitost, aby se zabývali otázkami posledního výzkumu, statistických důkazů a dobrých praktik, tak, aby se zajistila lepší účast žen na trhu. Chceme zejména najít způsob, jak maximalizovat příležitosti tak, aby bylo možné maximálně využívat vzdělaných žen v Evropě a chceme také, aby všichni spolupracovali, tak abychom optimalizovali příspěvek našich žen k hospodářskému růstu a globální konkurenční schopnosti. A v, ne v poslední řadě, protože naši globální konkurenti často jsou dále vpředu v tomto ohledu než Evropa nová strategie pro zaměstnání a řada prohlášení komise se zaměřovala na účast žen na trhu práce, jakožto na ekonomickou nutnost. Mnozí z našich globálních konkurentů mají lepší výsledky než Evropa v tomto parametru. Jestliže Evropská unie má dosáhnout svých základních cílů pro zaměstnanost v rámci Evropy 2020, musíme kolektivně se na to podívat z hlediska dvou důsledků důsled, eh, dvou záležitostí. Musíme je řešit obě, abychom překonali i současnou hospodářskou krizi. Abychom těch cílů zaměstnanosti 2020 dosáhli, musíme se snažit zvyšovat zaměstnanost žen. Jakožto ministrině pro rovnost pohlaví velice vítám to, že se tady klade důraz na eh, to, jaké ještě existují překážky, které brání angažovanosti žen a v rámci procesu evropského semestru a že eh, také tomu byla věnována doporučení Komise pro jednotlivé země. Během konference o hospodářské angažovanosti žen se chceme podívat na ženy, které eh, chtějí pracovat a zároveň je chceme vyzývat k tomu, aby podnikali. Máme vynikající program v Irsku pro podnikání žen v Irsku a chceme si vyměňovat zkušenosti s ostatním členským státem. Chceme se doslechnout, co dělají ostatní, abychom se mohli navzájem učit v tomto společenství. Vážení kolegové, i když my nebudeme eh, organizovat neformální radu pro ministry pro genderovou rovnost během irského předsednictví. Ministři pro zaměstnání a sociální ochranu se v únoru sjedou do Dublinu na neformální radu ministru EPSCO. A ministři budou mít příležitost se zúčastnit také workshopu o rovnosti genderové a já tomu budu předsedat. Jak už jsem předtím říkala, mám příležitost, už cel, mám odpovědnost za celou řadu oblastí ve vládě. Potřeby starších lidí jsou velmi důležité a uvědomuji si, že po celé Evropě, stejně jako v Irsku, starší ženy jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce. E, tato otažitost od ekonomické nezávislosti může vést k tomu, že potom mají nedostatečné důchodové možnosti že, e, a že jsou chudé, když jsou staré. E, teď se zvyšuje samozřejmě počet starších žen, to znamená mezi 50 a 64 lety na trhu práce v posledních letech. Tomu tak skutečně je, ale pořád je významná mezera mezi počtem mužů a žen v této věkové skupině, kteří jsou ekonomicky aktivní efektivní. Využijeme eh, eh, toho workshopu o rovnosti pohlaví a neformální EPSCO, abychom si vyměnili eh, informace o dobré praxe, abychom diskutovali možnosti politiky ohledně toho, jaké kroky členské státy mohou podnikat, aby starší lidé měli lepší možnost dosáhnout hospodářské nezávislosti a aby přispívali k hospodářskému růstu v Evropě. Máme v úmyslu předložit také informační ehm, dokument o výsledku výsledcích eh, eh, workshopu a eh, dubnové konference a učiníme tak na červnové radě EPSCO a doufáme, že tato důležitá práce, která je důležitá pro hospodářský růst Evropy, bude dále pokračovat prostřednictvím všech evropských institucí. Pane předsedo, vážení členové, my v Irsku vítáme a oceňujeme práci vašeho výboru a parlamentu, protože je těžká, těžký problém násilí páchané na ženách. Rada Evropský parlament souhlasí, že je třeba se zabývat touto věcí. Dobře jsme spolupracovali, vznikl program DAFNE, e, směrnice o obchodování s lidmi, Evropský ochranný příkaz a směrnice o právech podpoře a ochraně e, obětí zločinu. Násilí páchané na ženách je nadále významný problémem ve všech členských státech. Práce kyperského předsednictví ohledně tohoto strašného zločinu je velice vítána. E, výzkum, který provádí EIG a závěry rady schválené na EPSCO v prosinci 2012 nám umožňují tuto věc lépe chápat a lépe se zaměřit. Eh, také eh, je to velice aktuální, protože na, násilí páchané na ženách je základním témem 57. zasedání komise o postavení žen, které se uskuteční na začátku března. Já povedu irskou delegaci a budu mít tu čest, že za Evropskou unii vystoupím s prohlášením na plenárním zasedání a podpoříme aktivně úlohu CSV v souvislosti s tímto důležitým tématem. Po nezdaru 56. zasedání CSV eh, si myslím, myslím, že všechny strany si uvědomují, že 57. zasedání bude zvláštní výzvou, jak já tomu rozumím. Jediná předchozí příležitost, kdy nebyl žádný výsledný dokument, byl zasedání, kdy se zase hovořilo o násilí na ženách. Všichni se shodneme, že není žádná země v Evropě ani na světě, kde násilí na ženách by nebylo významným problémem. A rovněž si myslím, že je zásadně důležité, aby všichni členové členové OSN tě, už se spolupracovali, tak, aby se zajistila, že se přijmou opravdu trefné dohodnutá, dohodnuté závěry před koncem CSV ohledně násilí páchaného na ženách. Práce na přípravě stanoviska Evropské unie začala před mnoha měsíci prostřednictvím služby pro vnější akci Evropské unie, prostřednictvím našich eh, expertů pro lidská práva a diplomacii státy. Jsem přesvědčena, že spolupráce bude klíčová pro dosažení cílu výsledného dokumentu a chci udělat všechno spolu se svým týmem, abychom dosáhli toho, že budou dobré dohodnuté závěry 57. zasedání. Během eh, této doby doufám také, že se uskuteční řada paralelních nebo vedlejších zasedání, které bude organizovat EU a irská mise. A to umožní potom účastníkům CSV, aby si mohli strukturovaným způsobem vyměnit zkušenosti o dobrých praxích během zasedání a návštěvy New Yorku. Doufám, že budu e, schopna e, zjistit, jaké jsou nejlepší do, e, zavedené praxe. Budu spolupracovat s řadou ministrů, mých kolegů a doufám, že i za svoji vládu budeme schopni ukázat naše iniciativy s podporou irské pomoci Irish Aid, což je, naše, což je agent agentura, která dlouho jako prioritu má násilí páchané na ženách. Určitě irský tým a kolegové ze všech členských států se zúčastní aktivě CSV 57 a že do New, Yorkské, New Yorku přivednesou dobré přání ze všech členských států a evropských institucí a se, s, s, s problémem násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Určitě vás potěší v tomto výboru, že došlo také k pokroku ve věci Evropského ochranného eh, eh, eh, příkazu. Chtěla bych poděkovat paní Anatoji Paranova za její práci, aby se tato věc posunula dopředu. Evropský ochranný příkaz je velice důležitou součástí celého balíčku pro oběti Evropské unie. Standardní certifikát eh, povede k tomu, že bude možné rychle um, uznávat eh, problémy, aniž by bylo třeba řešit další formality. To znamená, že taková osoba bude mít možnost trvalé ochrany, právní ochrany, i když bude se pohybovat mezi členskými státy kvůli práci nebo studia z druhých důvodů. Můj eh, kolega, minister pro spravedlnost, rovnost a obranu, pan Šete, eh, poukázal na to, že je třeba se hodně zasazovat o zlepšení ochranu obět v rámci tohoto tohoto balíku pro e, oběti. Irské předsednictví má v úmyslu dále budovat na práci, kterou udělalo kyperské předsednictví a e, chce přijmout při toto opatření a chce tedy dosáhnout toho, aby ho přijala Rada a parlament v prvním semestru 2013. Chceme podporovat ochrany e, tedy oběti obchodování s lidmi. Často jsou to ženy. A moji kolegové z Irského ministerstva spravedlnosti chcejí dále pracovat na iniciativě týká se, se poskytování informací o právách obětí, při, které jsou obětmi obchodování. A už se s tím začalo loni v létě a buduje se tady také z toho, co eh, Evropská komise zahájila před čtyřmi lety. Je to strategie o vymícení obchodování s lidmi. Vážení kolegové, eh, před 20 lety myšlenka čtvrtého světového samitu ženy se tady objevila a vedlo to k č, pekinské platformě pro akci, která má ukazovat, jak dosáhnout genderové um, rovnosti a týká se to těch nejméně rozvinutých zemí. Otevřeně řečeno, myslím si, že ještě se musí udělat hodně, aby se dosáhlo de facto genderové rovnosti. Nemusím vám připomínat, že za těch 12 let eh, ty obavy, jaké obavy se řešily, které byly zjištěny již na té pekinské platformy. Provádí se mm, výzkumná práce, aby eh, členské státy měly pomoc při sledování pokroku realizace jednotlivých oblastí, které byly vytipovány v Pekinu. Indikátory v deseti nebo dvanácti oblastech zbuzujících obavy se dále vypracovávají a Irsko v roce 2011 se rozhodlo, že připraví takovéto ukazatele týkající se žen a médií a že to bude součástí programu pro genderovou rovnost během tohoto sedmého předsednictví. Pane předsedo, určitě víte, jak velká práce, výzkumná práce probíhá v rámci Evropského institutu pro genderovou rovnosti. Podporuje předsednictví na základě platformy Pekinu a také, aby se zajistilo další eh, pokračování v oblasti rovnosti pohlaví. Samozřejmě, že my v eh, Irsku eh, v Irsku jsme velice vázaní vázáni na EIG, eh, protože to byla prozatímní dohoda a byla to jeden z výsledků předchozího irského předsednictví. Je zcela spolupracovat také v oblasti médií, a, eh, protože svoboda vyjadřování a svoboda médií, to jsou základní práva a je třeba je respektovat vždycky. Tato svobody byly vytipovány v, v rámci pekinské platformy, kde se ale také poukazuje jasně na to, že média mohou hrát důležitou úlohu, aby aby se vědělo více o otázkách genderové rovnosti. Všechny mezinárodní instrumenty o rovnosti žen, CEDAV, Pekin, Pakt Evropské unie o rovnosti pohlaví podepsaný v roce 2010 a také strategie pro genderovou rovnost komise zdůrazňují význam dosáhnutí genderové rovnosti při rozhodování. V souvislosti s touto kritickou oblastí spuzující obavy, co se týče žen a médií, pekinská platforma pro akci zdůrazňuje potřebu, aby ženy ženy byly zastoupeny mezi těmi, kdo rozhodují. Nejenom v managementu, ale také při vypracovávání programu médií a obsahu ehm, no, vzdělovacích eh, prostředků. Vzdělovací prostředky jsou příliš širokým tématem, než abychom se s tím mohli zabývat v jedné studii. A ehm, myslím si, že všichni si uvědomujeme, že hodně už se napsalo o genderových stereotypech a že by bylo těžké eh, vypracovat eh, číselné, měřitelné ukazatele pro tuto složitou věc. A velice dobře si uvědomuji, jakou skvělou práci dělá výbor FEN, eh, s FEM v souvislosti s různými otázkami spojenými se stereotypy pohlaví. Rozhodla jsem se, že irské předsednictví u příležitosti a v souvislosti s pekinskou platformou se zaměří na vypracování ukazatelů měřících úlohu žen při rozhodování. Blíží se dokončení práce EIG. Eh, zabývá se jednou z vysílacích společností a jedním nebo více eh, novinami v každém členském státě a také v přistupujícím státě, jimž je Chorvatsko. <coughs> Samozřejmě, že je to rozsahem omezené ale jsme přesvědčeni, že výsledky nám dají dobrou představu o tom, jak jsou zastoupeny ženy mezi těmi, kdo rozhodují, jak v, v novinách, tak i v rozhlase a televizi. A EIG v rámci druhého aspektu tohoto výzkumu se také zabývalo tím, jak kde existují politiky, které podporují genderovou rovnost v médiích. A tento přístup vychází z programu práce o ženách, jak jsou zastoupeny v rozhodovacích funkcích. O tom se zabývalo, tím se zabývalo mnoho předchozích předsednicí. Nedávno dánští kolegové vypracovali ukazatele pro ženy v rozhodujících, na rozhodujících postech. Možná, že víte, že komise už má takové monitorovací eh, indikátory ve šesti oblastech. Management, zpráva, politika, politika, diplomatická služba a soudnictví. Na základě tohoto výzkumu eh, chceme vypracovat závěry rady eh, budeme usilovat o to, aby členské státy se mm, zavázaly, že budou sledovat trendy, eh, co se týče počtu ženů v rozhodujících eh, funkcích v médiích. Eh, chceme to připravit pro černové zasedání EPSCO. Tam by se to mělo projednat a rozhodnout. A jak je obvyklé, zpráva EIG bude přílohou k závěrům rady a předpokládá se, že to bude také, opublik- že to bude také publikované. EIG teď představí připravuje komplexní komunikační strategii, chce šířit výzkumy eh, výzkumu na základě pekinské platformy a zvyšovat povědomí o klíčových nejdůležitějších věcech. A tady musím zmínit další úkol našeho předsednictví. Chceme začít technickou práci na návrhu směrnice Evropské komise v souvislosti s přítomností žen v představenstvech společností. A chceme s tím začít na začátku února. Doufáme, že značně pokročíme před během našeho předsednictví v této věci, i když to má své výzvy. Už to e, získalo značnou publicitu ještě předtím, než komise zveřejnila své návrhy. Některé členské státy už mají kvóty pro eh, počet žen v představenstvech, jiní mají číselné cíle a některé členské státy už pokročily dopředu, jiné, včetně Irska, pořád ještě mají procenta, jedno, procenta jednociferná. Evropský parlament a rada oba si uvědomují význam eh, genderové rozhodování, eh, genderové rovnosti v rozhodování. Musíme využívat talentu žen i mužů, máli evropské hospodářství skvétat. Mezinárodní mezinárodní výzkum ukazuje psychologické i podnikatelské výhody, jestliže je genderová vyváženost. E, a tento výzkum vychází z několik e, e, evropských členských států z USA, kteří se na to dívají z dlouhodobého hlediska a některé členské státy už mají významné a dobré výsledky, což je výsledkem iniciativ, včetně dokumentů týkajících se politiky. A tím se zvýšila například zast, zast zvýšilo zastoupení ženách v představenstvech. Nicméně zůstávají ještě významné rozdíly, co se týče úloh, které ženy v představenstvech v různých členských státech plní a tady probíhá další práce tak, aby ženy byly lépe zastoupeny tam, kde se rozhoduje a komise teď velice mm, dobře návrhy předložila. Smlouvy Evropské unie jsou jasné v tom, jaký signál vysílají, co se týče de facto genderové rovnosti v zaměstnanosti. Hovoří se o tom článku 150 57 smluv Evropské unie a Evropská unie rovněž se zasazuje o rovnost pohlaví v článku 8 ze smlouvy Evropské unie, kde se říká, že ve všech svých aktivitách Evropská unie se musí snažit eliminovat nerovnosti a podporovat rovnost mezi muži a ženy. Uvědomujeme si význam této iniciativy. A také kyperské předsednictví uspořádalo eh, diskusi u oběda na zasedání EPSCO, bylo to 6. prosince, tak, aby tady byla orientace pro další další diskuse. Není tajemstvím, že členské státy mají rozdílné názory na tuto věc. Některé chtějí kvóty, jiní samoregulaci. Musíme pracovat tak, abychom zajistili férovost a abychom podporovali pokrok v této oblasti. Návrh komise se konkrétně zaměřuje na postup, jak jsou jmenováni členové představenstva a že to má být transparentní. Nicméně eh, se rovněž snaží zajistit, že nebudeme nikomu vnucovat nerozumná břemena, například, že nebudeme příliš zatěžovat malá střední podniky ani členské státy, které už aktivně a úspěšně něco udělali. Rada chce už se spolupracovat s Evropským parlamentem na tomto návrhu směrnice a velice doufám, že členské státy prostřednictvím struktur rady se aktivně zúčastní posouzení návrhu komise tak, aby se dosáhlo časné dohody ohledně vzájemně přijatelného změní této směrnice a záměrem je, aby jsme dále zlepšili aký o genderové rovnosti a také rozhodování v podnicích. Nicméně nechceme podcenit významné problémy, které eh, pravděpodobně vzniknou v souvislosti s pokrokem na této věci. Eh, teď v souvislosti se směrnicí o mateřské dovolené. Jak určitě víte, eh, tady jsme se dostali do slepé uličky. Já sama jsem se zúčastnila celé řady zasedání k této věci, včetně neformálního zasedání eh, rady. Bylo to v Krakově během polského předsednictví a tam většina členských států zcela jasně řekla, že nemohou akceptovat hlavní ehm, eh, pozměňující návrhy parlamentu z důvodu eh, nákladů také. Také byly vyjádřeny obavy, že některé parlamentní eh, návrhy daleko přesahují za rámec ehm, proporcionality a subsidiarity. Budu se snažit tuto slepou uličku prolomit, ale to závisí na úrovni flexibility, kterou je ochoten projevit Evropský parlament. Budeme spolu nadále hovořit, ale je příliš brzy, abychom něco slibovali které ani vy, ani my bychom pak nedokázali dodržet. Hlavním cílem, proč jsem sem dnes přišla, je, abych vám předložila ten rozmanitý program činností, které máme v úmyslu provést během našich předsednictví, tak aby se dosáhlo de facto genderové rovnosti. Zatím máme harmonogram, který obsahuje asi 14 různých zasedání a akcí v souvislosti s genderovou rovností, abychom tohoto vysokého cíle dosáhli. A doufáme, že se nám to povede. Irsko dlouho je zemí, která kterou vede velká ambice na národní evropské úrovni. A proto budeme proaktivně reagovat na vývoj dalších iniciativ na podporu genderové rovnosti a rovnost příležitostí pro ženy během našeho předsednictví. Vyskytneli se k tomu příležitost. Abych to schrnula, budeme se zabývat otázkami, které jsou velice rozsáhlé. Je to i ženy a média, i ženy v představenstvech. A také se budeme zaměřovat na otázky, které jsou ústřední pro hospodářský hospodářský z Evropské unie, včetně ekonomické účasti žen, a to tedy žen všech věkových kategorií, tak, aby bylo možné dále zlepšovat jejich ekonomickou nezávislost a maximalizovat jejich příspěvek k globální konkurenční schopnosti Evropy. Irské předsednictví bude řešit tyto otázky, protože jsou ústřední pro blahobyt, pro prospěch žen, zejména protože nám jde o to, aby evropské a globální závazky eh, v souvislosti s s násilím páchaným na ženám byly plněny v souvislosti s dalším zasedím UNCSV 57. Já vás žádám o podporu a máme náročný program a ráda odpovím na jakékoliv otázky a těším se nejenom na přátelskou, ale na užitečnou spolupráci s Evropským parlamentem a s tímto vysoce prestižním výborem. Mnohokrát vám děkuji. Thank you very much, Minister Lynch. Děkuji vám mnohokrát. A nyní přejdu do švédštiny. Tak se hned mycket, eh, minister. Děkuji vám velice, paní ministrině. My jsme velice rádi, že jste mezi nás přišla. Já vím, že výbor bude mít celou řadu otázek, takže já hned eh, dám k tomu příležitost. Nejprve to budou koordinátoři a poté ostatní členové a členky výboru. A potom samozřejmě paní ministrině ještě na vaše otázky bude moci zareagovat. Takže nejprve paní Gabriel za EPP. Madame la Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní ministrině, za to, že jste nás dnes navštívila. Děkuji vám také za vaše vystoupení a ráda bych vám na tomto místě popřála hodně úspěchů v realizaci cílu vašeho předsednictví, které jsou nesmírně náročné, ale e, zcela jistě jsou ještě uskutečnitelné. Já bych ráda zmínila jeden aspekt, který e, je zdůrazněn ve vašem vystoupení, tedy výměna dobré praxe. Myslím si, že právě to nám pomůže stanovit pevný základ, který nám umožní pokrok v jednotlivých Eh, oblastech. Zaznamenávám, že irské předsednictví klade důraz na účast žen v eh, hospodářském růstu, podporu žen v účasti na trhu práce a eh, v této souvislosti můžete spolehat na naši podporu za náš výbor pro práva žen. Ehm, chci však zmínit dva aspekty. Jednak finanční rámec EU pro období 2014 až 2020 tam eh, jsme si všimli, že máme specifické prostředky vyčleněné pro oblast práv a občanství, kde se výše vyčleněných prostředků nesnižuje a myslím si, že tady zcela jistě budete moci spolehat na možnost využití těchto prostředků na podporu práv žen a také rovného postavení žen. Také další oblast, kterou jste zmínila, Eh, to je boj proti násilí na ženách. Já si myslím, že tady je důležité, aby Evropa vystoupila velmi jasně a jednoznačně, eh, tak jak vystupuje například i na půdě OSN. Za práva žen můžeme vás také ujistit o tom, že na základě našeho rozhodnutí z prosince 2012 budeme podporovat také vaše úsilí v této oblasti. Další téma, které mě ve vašem vystoupení zaujalo, se týkalo návrhu směrnice, kterou navrhuje paní Redingova, která se věnuje ehm, různým praxím v oblasti různých oblastí. Zajímalo by mě, ehm, jakým způsobem bude možné nalézt společnou pozici v této směrnici a pak nakonec Možná ve vašem vystoupení toto nebylo tak zdůrazněno. Podle našeho názoru nesmíme na toto téma zapomínat. E, a to především v době po e, arabském jaru musíme hledat také místo pro ženy v zemích, které prošly nebo procházejí transformací a důležité je chránit jejich práva právě tam. Tak så mycket för det och vi har en hel del Děkuji vám. Följde fru Gabriels goda exempel med att vara kort, tydlig och konkret. Hlásí se hodně eh, řečníků a prosím buďte struční, jasní, tak aby každý mohl hovořit. Paní Thompson za socialisty. Uh, Děkuji vám, paní ministrině, za vaše vystoupení. Já jsem se věnovala dějinám žen v Irsku a e, zaznamenala jsem, že jste dosáhli velkého pokroku od toho 73. roku, kdy jste spolu s Dánskem vstoupili a došlo od té doby k zásadním změnám v postavení žen Vím, že postavení žen se výrazně zlepšilo a to vidím jako velkou inspiraci pro nás. Doufám, že se nám podaří finalizovat směrnici o kvótách během irského předsednictví a já zcela jistě se budu zasazovat o úspěch v této oblasti. Také bychom ocenili vaši podporu v boji proti násilí na ženách A také eh, v přípravě směrnice na základě eh, vyjádření, vyjádření samitu. Jedna věc, o které jste možná příliš nehovořila, já jsem znamenala také, že mezi návrhy na práci předsednictví se objevil také seminář o ženách a médiích. To je totiž v Evropě velký úkol. Když hovoříme o zvýšení participace žen, zaznamenáváme, že právě v médiích je žen stále málo. A já proto tuto otázku vidím jako velmi aktuální. A tolik moje otázky. Thank you very much and, uh... Děkuji. Nyní paní Parvanova, která byla přímo zmíněna také v právě paní Linčové. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrině a blahopřeji k vašemu odhodlání a prioritám, co do priorit, které také odpovídají prioritám našeho výboru. Ještě jednou vám blahopřeji a souhlasím s kolegy. A nepřekvapí vás, že budu stručná a zdůrazním, že náš výbor připravuje dokončení trialogu k EPO. A vím, že část těch jednání byla dokončena za kyperského předsednictví. Ten trialog se bude finalizovat. A doufám, že nás irské předsednictví podpoří, abychom tuto složku dokončili. A doufám, že se budeme tedy moci těšit na e, nové právní předpisy v této oblasti ochraného příkazu. A e, doufám, že nás tedy také předsednictví podpoří. Další se týká finančního rámce, víceletého finančního rámce zvláště programu práv a občanství a rovného postavení žen, boje proti násilí na ženách. Doufám, že budete odhodlána v tom, že nedojde ke škrtům v rozpočtu na tuto oblast. A co je asi nejnáročnější, za necelý se připravuje 57. zasedání výboru pro ženy OSN. Já jsem v prosinci naslouchala vě- projevu vašeho vyslance a jsem velmi ráda, že podporujete úspěšnou dohodu na rezoluci. Za další zásadní význam má aby pozice EU byla konzistentní, koherentní a co ještě, nejdů, ještě důležitější, aby pokud se výbor a Spojené národy shodnou, aby Unie ratifikovala toto prohlášení a aby irské předsednictví sehrálo klíčovou úlohu a abyste opět posílila účast dalších členských států. Děkuji, pan Romera. Thank you, Chairperson. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrině. Mám tři otázky a připomínky k tématům rovnost, násilí a zaměstnanost. K prvnímu tématu rovné postavení. Nevím, zda jste to přímo zmiňovala, ale zaznít by to mělo. tedy jedna z nejdůležitějších směrnic, a to směrnice o rovném zacházení bez ohledu eh, na eh, postavení, vyznání, eh, zdravotní postižení, sexuální orientaci a tak dále. Vím, že irské předsednictví právě o pokrok v této složce má velký zájem. A proto by mě zajímalo, jakou pravděpodobnost máme, že se vám během vašeho předsednictví podaří dosáhnout konkrétního výsledku. A další se týká násilí. Tam mě napadá několik otázek, já zmíním jenom dvě. Nás zajímá také eh, zachování známky Dafne, která by měla být eh, viditelná a která by měla zároveň pomáhat obětem násilí. Ehm, a zajímá nás také vnější rozměr. Konkrétně situace v oblasti postavení žen, boje proti násilí na ženách po celém světě a významu priorit v externím rozměru v e EU. Víme, že naše delegace se chystá do Chile na zasedání se zástupci jihoamerických států a my se právě této problematice budeme také věnovat. A pak nás zajímá také rozdílnost odměňování podle pohlaví. Snažíme se sjednotit výši odměňování žen a mužů. A zajímalo by mě, co si osobně myslíte o této problematice, konkrétně v souvislosti s krizí, kdy právě krize byla často využívána jako záminka, abychom zabránili ženám vstupu na trh práce. Já jsem jedním z těch, který se do, kteří se domnívají, že krize často bývá výmluvou Ehm, proto abychom nemuseli některá pravidla dodržovat. A zajímalo by mě, eh, jaké pohledy nám na to můžete nabídnout na základě vaší zkušenosti. Děkuji, já jsem zapomněl zmínit, eh, že pan pan je z Zelených, paní Parvanová za Alde. A nyní se dostáváme eh, k paní, za EPP paní Čatě. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině, za vystoupení. Já bych vám položila tři otázky, které vnímám jako důležité a citlivé. Za prvé, zmínila jste, že mladé ženy dosáhly vysokého vzdělání a představují přidanou hodnotu. Když se podíváme na situaci při vstupu na pracovní trh, tak ženy mají mnohem složitější postavení, pokud se chtějí dostat na trh práce a jak víte, e, jsou méně odměňovány, jak řekl pan Rumeva, a také je velice těžké, aby ženy dosáhly stejného kariérního postupu jako muži. Často je jejich kariérní postup těžší, méně výrazný. Pokud chcete v tomto problému skutečně pokročit a zlepšit místo žen v ekonomice, Nestačí se věnovat pouze jednomu segmentu, nýbrž zaměřit se třem aspektům. Jednak vstup na trh práce, za druhé rovné ohodnocení a za třetí rovné eh, možnosti v profesním a kariérním postupu. A druhé téma, které bych chtěla na tomto místě zdůraznit, jsou dopady krize na ženy. Já jsem zpravodajkou eh, pro eh, zprávu z vlastního podnětu a zaznamenávám, že nám chybí statistiky, které by byly konkrétně spolehlivé my zaznamenáváme určitou regresi naopak. Setkáváme se s tím, že postavení, které již tak je velmi křehké, se ve světě práce ještě zhoršilo. Ehm, chudoba mezi ženami se stala realitou a právě tuto chudobu ještě zhoršuje krize, proto je důležité, aby státy bojovaly proti dopadům krize na ženy. Eh, ženy v práci i jinde. A za třetí, máme velmi důležitý nástroj, který může pomoci rovnému postavení mužů a žen. Eh, a tím je Evropský sociální fond. Eh, nevím, zda jste jej význam, výrazně zmínila, ale v každém případě ESF může pomoci Eh, ženám, aby se zapojili na trh práce, eh, aby využili a realizovali své kompetence, své dovednosti a také v současných diskusích o rozpočtu, který je také velmi ohrožen, eh, můžeme právě využít tento důležitý nástroj. A na závěr, pane předsedo, chci tady přivítat zástupce ehm, místního zastoupení a mezi nimi Armel Dienbertier, který byl dříve poslancem. A vítáme vás tedy na půdě Evropského parlamentu. You are very welcome here. And now I get the floor. Jste tu vítáni a nyní dávám slovo pan Estrelovi ze socialistů. Děkuji vám, pane předsedo. Paní ministrině, jakožto zpravodajka pro směrnici o mateřské dovolené cháp, jistě chápete, že se zaměřím právě na toto téma. Vy jste mluvila o, o určité krizi, o určitých mezerách, které je třeba překlenout. E, vy jste mluvila o, o práci polského předsednictví, kde které se pokoušelo eh, vlastně tento proces spustit. A eh, já chci zdůraznit, že polské předsednictví eh, pracovalo opravdu velmi dobře, přestože nakonec se nepodařilo tu složku nějakým významným způsobem pohnout ku předu. My chápeme, jak obtíž, jaké velké potíže mají některé členské státy eh, v souvislosti se složitou hospodářskou situací. Ale eh, nechápeme, proč rada eh, vlastně tuto záležitost až do posud blokovala, protože již déle než dva roky parlament Eh, se snaží eh, přijmout moji zprávu. A navzdory nejrůznějším iniciativám eh, a pokusům rada žádným způsobem nez, nezareagovala. Nedala neprojevila žádnou otevřenost eh, k vedení, ochotu k vedení dialogu, byť i neformálního. Eh, ze strany parlamentu my jsme projevili svou flexibilitu a otevřenost. My jsme říkali, že bychom rádi s radou jednali eh, za účelem tím, abychom nalezli pro tuto oblast nějaké řešení, ale rada doposud nezareagovala. A dokud rada nezareaguje, tak eh, ani my nemůžeme pokročit ku předu s tímto tématem. Je to otázka spolurozhodování, každá, každý výbor, eh, komise i parlament, eh, tedy každá složka, komise, rada i parlament má svou odpovědnost a své kompetence, ale má současně také povinnost ostatní instituce respektovat a spolupracovat s nimi. abychom společně e, učinili to, co je pro občany e, to nejlepší. Některé evropské asociace, e, které jsou velmi reprezentativní, například Evropský odborový svaz, sociální platforma a další, nedávno spustili kampaň aby dali najevo radě, že dva roky eh, jsou příliš dlouho, že zkrátka eh, to odkládání je již příliš dlouhé. Eh, nemůžeme souhlasit s tím, že tyto práce by měly být i nadále blokovány. A proto očekáváme od vašeho irského předsednictví opravdu to, že nám dáte naději v rychlé řešení eh, této situace. Eh, my tedy očekáváme, že Rada projeví ochotu vést s námi dialog. To je vlastně to jediné, co v tuto chvíli chceme. Chceme vést dialog, tak abychom společně nalezli vyvážené řešení, které evropským rodinám eh, poslouží a které plní přání a očekávání evropských rodin. My samozřejmě víme, že Evropa eh, čelí obrovské demografické výzvě. Obyvatelstvo stárne, porodnost je nízká a i toto jsou faktory, které ukazují, že je nutné mít politiky za, eh, na podporu mateřství eh, je nekonečné množství argumentů, které eh, jasně poukazují na to, že toto není pouze problém žen, že to je problém celé společnosti. A proto doufáme, že rada eh, nám, nás nebude nutit k tomu, abychom z tohoto tématu učinili téma kampaně, volební kampaně 2014. Eh, eh, my bychom my uznáváme, eh, chápeme, že eh, během jednoho mandátu eh, nebyla rada schopna to kompletně vyřešit, ale mohla k tomu rada alespoň přihlížet, alespoň to téma respektovat. Vy jste říkala, že rada nemohla některé návrhy akceptovat, ale řekněte konkrétně, které návrhy rada nemohla akceptovat. Rada musí říci alespoň o čem je ochotna vyjednávat a jsem přesvědčena, že společně nalezneme nejlepší řešení pro evropské občany. Já vám děkuji a přeji vám mnoho úspěchů eh, na dobu vašeho předsednictví v Radě Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Další bude paní Busku eh, z, S, z SND. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrině za eh, váš úvod. Ve vstupním projevu jste už zmínila boj proti násilí páchanému na ženám, což je velice důležitá priorita, jak jsme pochopili irského předsednictví, vidíme to i ve vašem programu. A pokud jde o násilí, Ráda bych se konkrétně zmínila eh, genitálního znetvořování žen. Eh, nejenom, že Irsko na národní úrovni bylo velice aktivní, ale i Evropská úrove, unie se zavázala v tomto roce, že bude dělat více pro řešení tohoto problému. Proto eh, vám chci položit tuto otázku. Jak se toto odrazí v práci irského předsednictví? Má vaše vláda v úmyslu podpořit akce Evropské unie, aby se skoncovalo s znetvořováním ženských eh, genitálí. Máte v úmyslu veřejně vystoupit a podpořit aktivity, které Evropská unie v této věci podniká. Má druhá otázka se týká eh, horizontální směrnici o antidiskriminaci. Jako pan Romeva, ten už se na to ptal, i já bych se chtěla zeptat na konkrétní akce, které irské předsednictví má v úmyslu dělat, zejména jednali se o vícečetnou diskriminaci, protože to také hodně e, se týká otázkách genderové a jiné diskriminace. Tolik mé otázky, děkuji. A teď paní Kraca, EPP. Děkuji, Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, η Pane předsedo, e, jsme rádi, že jste přišli do našeho výboru na začátku vašeho předsednictví, protože to je pro nás velmi důležitá příležitost. A v poslední době se ukazuje, že jsou to záležitosti, které jsou velkou výzvou pro e, Evropskou unii protože je třeba dosahovat pokroku, rozvoje, růstu v Evropské unii a je třeba proto najít zdroje, finanční prostředky. Eh, jedná se o hospodářskou a sociální soudržnost a samozřejmě, že i ženy jsou, ústřední, jsou velice důležité pro splnění této ambice. Hovořilo se tady o podnikání. A je stále více zjevné, jak je to důležité pro celou Evropskou unii. A e, irské předsednictví si uvědomuje, jak důležitým je přínos žen například pro malé a střední podniky a také, jak důležitá je úloha žen v představenstvech e, evropských korporací tady eh, máme co dělat s různými směrnicemi. Zajímá nás, jak se v různých věcech postupuje dopředu. Před rokem, v červne, červenci roku 2011, náš výbor přijal zprávu. Já jsem byla zpravodajkou a jednalo se právě o to, jak podporovat vedoucí eh, funkce žen ve světě biznisu. A eh, hovořili, nastavili jsme cíl závazných kvot a také, jaká politika musí zavládnout v představenstvech, tak, aby ženy mohly postupovat po kariérním žebříku. A abychom se nakonec dostali do eh, takové situace, kdy už nebude třeba používat to, tento tupý nástroj eh, kvot, kdy už to bude možné dělat jinak. A jak už jsem říkala, my sledujeme eh, vývoj práce na směrnicích z komise. Vy jste eh, důraznila nutnost vyměňovat si zkušenosti tam, kde jsou příznivé praktické postupy. My chceme, aby tady byly rovné podmínky všude a ne, aby bylo jenom pár vynikajících příkladů v těch oblastech, kterých se tyto směrnice týkají. Je tady mnoho technických záležitostí, je různá typologie, různá struktura společnosti v různých mm, členských státech. A my budeme v, v, při naší zprávě spolupracovat i s Jury a chceme návrh, který by byl uskutečnitelný v praxi a měl by správný právní podklad. A je to věc, která si vyžaduje pečlivou pozornost a velice se těšíme, že vaše předsednictví zaujme vedoucí úlohu, tak aby se nám podařilo vyřešit technické problémy, aby ten právní podklad tady byl v pořádku a aby bylo možné také uplatňovat ty nejlepší praktické postupy po celé Evropské unii. Pak bych chtěla zmínit ještě jednu věc a týká se to dopadem krize, dopadu krize na ženy. Tady bych ráda zdůraznila nejisté postavení žen na pracovním trhu a jak moc nezaměstnano zasahuje právě ženy a také problém veřejného zdraví, protože krize má dopad i na zdraví lidí Teď už eh, vzniká mnoho otazníků ohledně veřejného zdraví, konkrétně eh, zdraví žen, a proto, protože ženy jsou první, kdo trpí. A teď paní Kvěrte za SND. Domnule președinte, doamnă ministru, <laughs> bună ziua, bine ați venit la Bruxelles. Îmi face o deosebită plăcere. Dobrý den a děkuji vám, paní ministrině. Eh, jsme nesmírně rádi, že vás tady opět vidíme a také, že jste nás navštívila. My máme samozřejmě to potěšení, že se že jsme se mohli setkat na delegaci do Dublinu s vámi a jsem přesvědčena, že šestiměsíční období využijete eh, jakožto velice užitečné, protože když přicházíte sem, tak přicházíte s plným odhodláním a to je zcela jasné. Několik kolegů na tomto místě zmínilo eh, obavy v souvislosti s některými problémy a doufám, že budete tato témata skutečně hájit. Na našem pořadu jednání, možná je to schoda okolností, ale eh, máme zde tři eh, témata, která mají velký význam. Za prvé téma vztahující se k a přiměřeným, bezpečným a trvale udržitelným důchodům. Ehm, to je velice důležité. My potřebujeme vaši podporu v této oblasti, protože problematika důchodů je skutečně závažná. Situace je tam velmi těžká. Je to takové žhavé téma a také jsem velmi vděčná, že jste vyjádřila ocenění za mm, práci Vilniuského institutu, protože Eh, právě dnes k tomu budeme přijímat zprávu a pro nás je velice důležité zhodnotit práci tohoto institutu. A samozřejmě zazněla volání po snížení rozpočtu a já jsem proto velice ráda, že jste hovořila o užitečnosti tohoto ústavu. A také máme ještě další bod na dnešním pořadu jednání a to absolutorium 2011, to je bod 13 na pořadu jednání. A e, tady zaznělo, že e, můžeme s politováním konstatovat, že zmíněný dokument neobsahuje žádná prohlášení účetního dvora k výdajům pro rovnost pohlaví. To byla bohužel závěrečná věta z tohoto výboru, zatímco druzí další kolegové zmiňovali také možnosti využít rozpočtu právě pro genderovou problematiku a e, Důležité je také tedy správně se věnovat těmto částem rozpočtu. Děkuji a poslední na seznamu řečníků paní Bastos EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěla eh, paní předsedkyni a irskému předsednictví eh, vyjádřit svou podporu a Paní ministrině eh, tady uvedla celou řadu eh, problémů genderových a udělala to velmi správně. Eh, já chci upozornit na několik aspektů. Víceletý rozpočet Evropské unie v souvislosti s financováním programů zaměřených na občanská práva. Eh, konkrétně eh, mi půjde o boj proti násilí páchanému na ženách. Já jsem byla zpravodajkou eh, pro vyhodnocování programu DAFNE. Program DAFNE byl zřízen v roce 90, 1992 a je to velmi úspěšný program nevládní organizace, neziskové organizace z jednotlivých členských států, států Mm, využívají různé programy proti násilí páchanému na ženách, na mladých ženách, páchanému na dětech. Dělají to výborně. E, na základě znalosti tohoto programu a zkušeností z tohoto programu. A i náš výbor se zamýšlí nad budoucností financování tohoto programu e, budoucí, je to budoucí program, je to zařazeno, eh, tam se, jestli ten program DAFNE byl zařazen do budoucích programů zaměřených na občanská práva. Paní ministrině, eh, Můžete nám říci, jak se stavíte k eh, financování tohoto programu do budoucna, že budete proti škrtům v jeho financování? Je to velmi důležitý program a je opravdu velmi důležité, aby jeho financování nebylo seškrtáno, protože se ukazuje, že hospodářská a sociální krize v mnoha členských státech bohužel eh, vede k tomu, že fenomén násilí eh, se vyostřuje. Další otázka, paní ministrině důchody a započítávání práce v domácnosti, zejména eh, během přerušení pracovní kariéry, eh, které musí, ke kterému musí ženy sáhnout, jestliže chtějí pečovat o své děti anebo o jiné závislé osoby eh, ze své rodiny. Jak to vypadá s touto v uvozovkách prací doma? Má irské předsednictví v úmyslu tyto doby započítávat do výpočtu, eh, doby relevantní pro výpočet důchodu. A na závěr velmi aktuální otázka. Do, negativní dopady hospodářské a finanční a sociální krize eh, v jednotlivých členských státech. Vy, paní ministrině, jste z členského státu, který eh, dostal finanční pomoc trojky z ve stejné situaci je i Portugalsko. Dopady hospodářské, finanční a sociální krize jsou zcela zničující eh, ve společnosti a postiženy jsou zejména ženy. Eh, ženy eh, propadají do chudoby a do sociálního vyčlenění. Já se vás ptám, zdáli člen irské předsednictví má v úmyslu vyslovit specifická doporučení pro boj proti vyčlenování žen. A poslední řečník, než bude moci paní ministrině odpovědět, paní Hnebel slíbila, že bude velmi stručná. Ano, já budu opravdu stručná. Je to spíš otázka. Vím, že v Irsku máte nový zákon o prostituci, což je téma, o němž hovoříme mnoho často v tomto výboru. Zajímalo by mě, Eh, zda byste nám mohla informovat o této legislativní iniciativě. Děkuji mnohokrát všem tazatelkám. A nyní dám slovo paní ministrině, aby odpověděla a vyjádřila se k poznámkám. A v těch nejlepších tradicích začnu od konce. Ne, nemáme zákon. Nemáme nový zákon o prostituci. Máme samozřejmě právní předpisy související s problematikou prostituce, ale to, čemu se teď věnujeme, tedy na základě eh, dlouhosáhlých konzultací s oběma stranami, já vím, že to lidé těžko přijímají, ale zdůrazňuji obě strany, tedy až, ať se podíváme na ty, kteří v sexuálním průmyslu pracují, až k těm, kteří jsou proti tomu. Samozřejmě eh, důležité je eh, skutečně eh, kriminalizovat, trestně postihovat organizátory těchto služeb, nikoli jenom samotné prostitutky. A myslím si, že v irském kontextu je to důležité, jenom chci vás opravit, že ten zákon není nový. Když lidé vidí konzultace, tak předpokládají, že jde o novou právní iniciativu. Ne, tak tomu není ani v tomto případě. Tolik eh, k tomu. A nyní mohla bych se nyní věnovat eh, celému tomu ekonomickému eh, úkolu. Tedy je to obrovský úkol nejenom pro členské státy. Jsem tady nejenom proto, že je irské předsednictví, nejenom abych hovořila za radu, ale za Irsko obecně. A samozřejmě vždycky se tyto úlohy směšují, jakmile si nějaká země převzme předsednictví. Stejně jako vy, eh, my jsme eh, příjemcem eh, půjčky, úvěru, nikoli pomoci, nikoli dotace od trojky. A my jsme byli prvním státem, který vstoupil do tohoto záchranného programu a doufám také, že, a jsme přesvědčeni, že budeme první, kteří se z tohoto programu budou moci vystoupit, protože my se zaměřujeme na ochranu těch nejzranitelnějších před nejzávaznějšími prvky recese. Samozřejmě nemůžete ochránit lidi před recesí úplně, ale my jsme se snažili maximálně chránit alespoň ty nejzranitelnější a myslím si, že se nám v tom dařilo. Víme, že lidé trpí. Ale musíme mít jistotu v jedné věci. Pokud jde o zaměstnanost, důležité je, aby ženy netrpěly víc než muži. a musíme být velice opatrní při zavádění našich programů. A musíme právě toto uplatňovat po celé Evropské unii. A musíme také připravit celou řadu programů v rámci podnikání, v rámci podpory žen. Já vždycky zdůrazňuji, že v Irsku vzděláváme eh, ty více, které nejméně zaměstnáváme. A myslím, že v tom nejsme sami. To je něco, čemu se musíme velmi vážně věnovat. Tedy že lidé, kteří eh, si vedou nejlépe ve vzdělávání, mají nejvyšší dosažené vzdělání, nakonec nemohou dosáhnout vrcholu ve svém profesním uplatnění. Někdy se jim to podaří, někdy ne. Rozdílnost v odměňování, to je velmi těžká otázka. Těžko se to řeší, protože je to velmi složité. Ono se to na první pohled zná, zdá jako jednoduché, ale ve skutečnosti to tak jednoduché není. Ve chvíli vstupu do jakéhokoliv pracovního poměru eh, člověk eh, samozřejmě se hlásí na práci a dovede si představit, jaký plat oček- může očekávat. Ale teprve Později se začne vytvářet rozdíl v odměňování. Teprve v kontextu zaměstnání se objevují rozdíly. A tady eh, si musíme klást otázku, jak se věnovat této otázce, tomuto problému, aby lidé tedy byli informovanější, a aby zaměstnavatele také byli dostatečně sebevědomí, že řeknou, že to a to neumožní, protože chtějí získat od zaměstnanců maximum. A právě tam musíme zaměřovat své úsilí, právě do té struktury eh, zaměstnání, které již existuje, pracovní poměr, který je již uzavřen. A já si myslím, že tam, kde se EU skutečně daří, je, že když se rozhodneme společně postoupit k určitému tématu, tak se skutečně v tom daří. A právě na to se musíme zaměřit. Musíme se zaměřovat na oblasti, které jsou dosažitelné, uskutečnitelné. Každé předsednictví ví, že jde o jenom šest měsíců a můžete jenom trošku posunout jednání v daném tématu a pokud se podaří nám ho posunout ve správném směru, je to úspěch důležité je dosáhnout pokroku, nikoli celou problematiku zavřít. A myslím si, že právě proto jsem také dnes dopoledne zmiňovala tuto problematiku. Setkala jsem se s různými názory o tom, zda zmínit směrnici o mateřské dovolené. Někdo mi říkal, nezmiňujte se o tom, někdo zdůrazňoval, že naopak se mám zmínit, e, protože jinak to zmíní někdo jiný a tak dále. To jsme zažili všichni, samozřejmě. Proto jsme se rozhodli, že pokud se Evropa posouvá dopředu a mělo by být možné, aby Evropa udělala pokrok v tomto tématu, tak se tomu budeme věnovat jenom tehdy, pokud budeme přesvědčeni, že existuje politická vůle, ochota spolupracovat. To je jediný důvod. My to vlastně dělat nemusíme, ale měli bychom. A tady je také rozdíl. Měli bychom. A pokud bude vůle spolupracovat, tak budou naše diskuse pokračovat. A v tom se nám také podaří nalézt řešení. Subsidiarita, členské státy, odpovědnost, to všechno jsou důležitá témata a jsou zvláště důležitá pro nás v Irsku právě proto, že jsme tak malá země. A do značné míry jsme vlastně izolováni od evropského kontinentu. Proto máme zvláštní zájem na tom, aby si země mohly stanovovat vlastní cíle ale měli bychom zvládnout pokrok v této oblasti, pokud pro tom bude vůle. A my pokud tu záruku, že ta ochota tam je, ochota spolupracovat nebudeme mít, tak se tomu tématu věnovat nebudeme, protože také víme, že jsou některé státy, které nejsou tak rozvinuté, jiné státy naopak, které jsou výborně rozvinuté, daří se jim tak musíme mít jasné rozhodnutí, protože my se v tom angažovat nebudeme, pokud nebudeme mít záruku toho, že existuje zájem to posunout dál. Mohli jsme k tomu říct ne. Mohli jsme se tomu tématu úplně vyhnout. V této chvíli eh, víme, že Irsko se vždycky snaží být třeba ambicioznější, dělat i to, na co nemá, ale tak tomu není, protože my i přes současnou hospodářskou krizi ehm, jsme vnímáni velice pozitivně v Evropě a proto, pokud získáme další ke spolupráci, budeme moci posunout eh, toto téma dopředu, ale slibovat to nemůžeme. Rozhodně se o to pokusíme. A celá problematika zaměstnanosti žen eh, neznamená jenom jeden problém, jednu otázku. U nás se to týká čtyřech oblastí. Podle mě příliš mnoha, ale tak tomu prostě je. Já se zabývám problematik problematikou zdravotně postižení, eh, rovnosti starších osob a duševního zdraví. A já myslím, že tyto otázky spolu vlastně souvisejí, eh, hodí se k sobě, ale v těch čtyřech oblastech jsem se pokoušela za poslední rok a půl eh, spojit přístup vlády k této problematice, aby pokud se diskutuje o osobách staršího věku, nejedná se jenom o sociální ochranu, ale také o zaměstnanost, o dopravu, musí se to také věnovat do zdravotnictví. Pokud máme hovořit o ženách a zaměstnanosti, nejde jenom o jednu otázku. Nejde jenom o to, že není dost práce pro ženy, souvisí to s radou dalších témat. Například eh, k mateřské dovolené se vztahuje i další otázky, stejně tak jako péče o děti, k tomu eh, lze napojit další témata. Já myslím, že musíme přijmout tento přístup a to tež platí o rozdílech v odměňování. Samozřejmě souvisí to také s tím, jak si ženy vlastně berou volno na to, aby se mohly starat o rodinu a pak se chtějí do pracovního procesu vrátit. To souvisí s tím odměňováním také. A také, jakou ochranu mohou ženy požívat. Musíme být realističtí, ale zároveň dosáhnout spolupráce a brát v úvahu skutečnost, že některé členské státy nejsou tak pokročilé jako jiné v oblasti těchto témat násilí na ženách. Tady nemám až tak tolerantní přístup a nebudu ochotná postupovat po malých skručcích. Násilí na ženách je něco, co je velmi závažné, velmi neodkladné a potřebujeme mít jasné přesvědčivé závěry a také úlohu OSN v této souvislosti. Musíme být vnímáni eh, takže tuto otázku bereme vážně. Pokud se totiž velmi vážně zamyslíme nad eh, třeba nerovnostmi v odměňování nebo dalšími tématy, které se ženami souvisejí, tak si můžeme klást otázku, proč je pak eh, zároveň přípustné násilí na ženách. Není přípustné a nemělo by být. A tady musíme být velmi rozhodní. A Evropský ochranný příkaz. Eh, to je něco, co eh, musí být dokončeno. Nemohu vám to garantovat, ale rozhodně na tom pracujeme velmi pilně protože to je právě jeden velmi praktický krok na cestě k ochraně žen. Že nemusíme tedy eh, procházet celý postup eh, ještě jednou, pokud se rozhodnete přemístit z jakýchkoliv důvodů pro zaměstnání, děti, a nebo to může být eh, problematika snahy tedy dostat se co nejdál od násilníka. Nemusíte tedy procházet celým tím kolečkem ještě jednou. A myslím si, že právě toto patří k rozumným krokům, a právě v oblasti ochrany se Evropě daří. Důležité je uznat, že spolupráce k této otázce je nezbytná právě proto, že náš svět je tak malý. Spolupráce je naprosté ta nutnost a myslím si, že tam se všichni naprosto shodneme, všichni také velmi vážně bereme tuto problematiku. Možná jsou naše přístupy různé, ale bereme to velmi vážně. Dále eh, eh, genitální poškozování žen eh, v tomto směru, to je něco, co je také velice zásadní a celé jistě můžeme dělat to, co vy si přejete, abychom dělali a buďte si jistí, že tuto problematiku mučení a podobně bereme eh, velmi vážně, bez ohledu vůbec na to, jaké násilí to je. My se angažujeme naprosto přesvědčivě, naprosto jasně a rozhodně. A zcela jistě tato témata jsou zásadní. Násilí na ženách je nepřijatelné, nepřípustné a Ehm, to musíme neustále zdůrazňovat. Já myslím, že už členské státy to tady řekly poměrně jasně. Stejně tak, jako rada se vyjádřila jasně k tomuto tématu. A k důchodu? To je téma pro celou Evropu. A myslím si, že to je také téma, kterému se musíme věnovat také když se podíváme na to, jak podporujeme ženy, které stárnou, aby mohly pokračovat v zaměstnání, aby se i nadále podílely na běhu ekonomiky, to myslím, že k tomu také patří. A myslím si, že se můžeme tedy samozřejmě také zaměnit, zaměřit i na toto téma. Nejsem si úplně jistá, zda problematika občanství dosáhne až takového pokroku. O rozpočtu se jedná centrálně ehm, a musíme dosáhnout pokroku, protože to jsou témata, kde se musíme se říkat, protože toto se týká každého výboru, ale samozřejmě našeho eh, výboru zvlášť. Proto je ten pokrok v těchto tématech nezbytný. Mm, zcela jistě podporujeme návrhy komise, eh, zcela jistě dáme eh, svůj názor najevo. Já jsem již hovořil hovořila o CSV, eh, protože tady můžeme eh, hovořit o tom, že evropské stanovisko je velmi důležité. My jsme také přesvědčeni, že role eh, Evropy a OSN musí být tedy jasná a přesvědčivá. Antidiskriminace. Můžeme slíbit, že práce budou dokončeny a také toto vnímáme jako důležitou složku, eh, protože eh, to především v oblasti postižení, i pokud chceme chránit lidi před diskriminací, kterou eh, známe. Také diskriminace, s níž se setkáváme u nás, Já myslím, že je důležité, aby byly osoby, aby byly lidé chráněni co nejvíc. Ale zároveň se nemohou do krize ponořit natolik, aby zapomněli vytvořit struktury, které jsou nezbytné pro chvíli, kdy z krize výjdeme. Protože pak se může ukázat, že nemáme pevný základ, na které můžeme stavět. To by byl problém. A to je pro nás také příležitost věnovat se i této práci, tedy mm, zavádět takové možnosti, aby, až země z krize vystoupí, existoval pevný základ, na které můžeme pracovat. A to můžeme udělat jenom tím, že si uvědomíme, že v důsledku ekonomického poklesu e, jsme některé věci nemohli dělat, ale to neznamená, že je nemůžeme udělat v budoucnu. A to si musíme uvědomit. Já jsem se věnovala rozdílům v odměňování a proto vám děkuji. A will... I will finish in Swedish, so uh, Děkuji vám, paní ministrině. Zazněla tady celá řada otázek a připomínek. Vy vidíte, že náš výbor pracuje opravdu velmi angažovaně. My se těšíme na vaše předsednictví a i v New Yorku budeme zastoupeni. Šance tedy máme dobré a určitě budeme moci spolupracovat jak před tímto zasedáním, tak i během něj. Eh, my se tedy těšíme na další spolupráci. Děkujeme vám za to, že jste eh, dnes mezi nás přišla a přejeme mnoho úspěchů.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 Takže teď eh, přistoupíme k hlasování. Prosím vás, abyste zaujali svá místa. A pokud chcete hovořit, pak eh, máte veškerou volnost tak činit, leč eh, mimo tento sál. Teď budu pokračovat švédsky. Dostáváme se k bodu elektronického hlasu, k dalšímu bodu, to je elektronické hlasování. Máme tady udělení absolutoria za rok 2011 pro Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Ptám se, jestli eh, se chce vyjádřit ještě paní Klivety jako zpravodajka. Thank, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo a vážení kolegové. Myslím si, že se jedná o důležitou zprávu. Pardon. Okay? Oh, do you want me to speak <laughs> Romanian? no. Mám mluvit nebo ne? Já bych si přála, aby se hlasovalo tak, jak to navrhuji, protože by to byl dobrý signál z našeho výboru na podporu Evropské unie v tom smyslu, aby eh, při eh, vytváření rozpočtu brala v úvahu i genderové otázky. To je všechno. Dobře, takže teď začneme eh, hlasovat. Nejprve poznací návrh 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Eh, to znamená, teď poznací návrh 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři pro, proti, zdrželi se, zamít, zamítnuto. Čtyři pro, proti, <coughs> zdrželi se, zamítnuto. šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a devítka byla stažena. Tudíž přistupujeme k závěrečnému elektronickému hlasování, které zahajuje. Končím hlasování. Schváleno. Teď je 13. Eh, absolutorium 2000. 11, souhrný rozpočet Evropské unie oddíl 3. Eh, Máme jeden pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď závěrečné hlasování elektronické, které zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Teď přecházíme k bodu 16 odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách s ohledem na 57. zasedání ve pro postavení žen. Nejprve ústní eh, otázka, ta je krátká. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To budeme muset ověřit. Čili pozměňovací návrh jedna elektronicky teď. Končím hlasování. Schválena. Dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuta. Tři, pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka je stažena, přecházíme k sedmičce pro, proti, zdrželi se, schváleno osm, pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka je stažena, desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. <clears throat> Teď zahájí elektronické hlasování e, o závěrečném usnesení a e, končím hlasování. Je to přijato. Teď budeme mít e, návrh usnesení a je nejprve poznacené 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11. Je to jenom lingvistická oprava, o které se nehlasuje. A teď ústní pozměvací návrh o, o vyškrtnutí eh, na těchto slov zde uvedených. Je někdo proti tomu, aby se eh, přijal, takže kdo může hlasovat pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 12. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 13, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se to budeme muset asi ověřit. Poznací návrh čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Poznávací návrh 5. tady je to rozdělené hlasování ve dvou částech. První část pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, to bylo těžké vidět, jak to dopadlo. Takže ověříme druhou část, po, eh, po, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ústní pozněvací návrh. Eh, má někdo námitky proti tomu, aby byl uveden tento pozměvací návrh? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další ústní pozměvací návrh. Je někdo proti tomu, abychom o něm hlasovali? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, omlouvám se přebývá nám jeden socialista, ale v podstatě na tom nesejde. Ale eh, přece jenom to raději zopakujeme. Ještě jednou zahajuji hlasování. Tak prosím, rychle končím hlasování schváleno. Konečně máme 15. Příprava víceletého finančního rámce ve vztahu k financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími a tak dále. Zeptám se paní zpravodajky, zase k tomu chce vyjádřit. Ne, tak budeme hned hlasovat. 10. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Pro?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 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Pro? Proti? drželi se? Přijato. 23. Pro? Proti? drželi se? Přijato. 26. Pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. 24. Pro? Proti? drželi se? Přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. <coughs> Ověříme 27. zahajuje hlasování, pozměňovací nám 27. Končím hlasování. 27. Zamítnuto. Já opravdu dneska mám nasazené brýle. Pozměňující návrh 28 pro, proti, zdrželi se, eh, přijato 29. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 31. Eh, oddělené zasedání ve třech částech. První část pro, proti, drželi se, to bylo těžké vidět, takže ověřujeme první část. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. takže 32, nejprve 32 pro, proti, drželi se, přijato 33 pro, proti, drželi se, přijato. A teď se zeptám, zda bychom mohli všechen, o všechenom zbytku hlasovat unblock. Nikdo ne, namítá? Dob, ne, nechcete tak? Dobře, tak ne. Takže 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 4. <coughs> Pro? Proti? zdrželi se přijato. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6, pro, proti, zdrželi se přijato. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato a 9 pro, proti, zdrželi se, přijato a tím budeme už hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zcela jasně to bylo schváleno, čímž vám pro dnešek děkuji.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

Okej, eh, återupptar vi eh, förhandlingarna, utskottsmötet. Dobrá, takže my budeme pokračovat v práci našeho výboru. Dostáváme se k bodu číslo 16. Mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen v Evropské unii. Máme na to 30 minut maximálně a já bych samozřejmě Eh, nejprve dal slovo paní zpravodajce paní Lun, Ronzuli. Prosím, máte slovo. Grazie, prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda přednesla stručný úvod a pak bych se věnovala konkrétním bodům z obsahu této zprávy. V nejbližších letech musí Evropa eh, hmm. čelit velké výzvě eh, zpřístupnění trhu práce eh, a mobilitu. V členských zemích nadále existují překážky pro mobilitu, jak z oblasti znalostí cizích jazyků, nedostatečné znalosti cizích jazyků nebo z důvodu eh, ne, nemožnosti sladit profesní a rodinný život a také z důvodu různých eh, národních eh, systémů zabezpečení. Přístup k přeshraniční mobilitě je omezený a kvalitativně vykazuje značné nedostatky. A v nejbližších letech bychom se měli snažit profesní mobilitu zlepšit. Tento výsledek, eh, tohoto výsledku dosáhneme ale pouze tehdy, hmm. pokud stávající eh, informační systémy z oblasti vzdělávání budou zlepšeny a eh, budou přihlížet k rostoucím potřebám trhu práce a umožní lidem naučit se to, co je požadovanou profesní kvalifikací. To je jeden z cílů Evropa, strategie Evropa 2020, který eh, chce zvýšit zaměstnanost ehm, na 75 v následujících 25 eh, letech. Je tomu tak, že stále více lidí dosahuje vyššího a vyššího vzdělání. Důležité je to zejména pro ženy, které eh, například během fáze svého mateřství péče o děti opouštějí trh práce lepší mobilita v oblasti zaměstnanosti zvýší i zaměstnanost žen a bude to mít i pozitivní dopady na eh, růst a eh, na ekonomiku vůbec. Eh, investice do lidského kapitálu a do produktivity žen musí být zvýšeny, podpořeny, lidské zdroje musí být opravdu pečlivě sledovány. Obsah zprávy je rozdělen tedy do úvodních ustanovení a vlastních článků. V úvodních ustanoveních zdůrazňujeme právo evropských občanů na eh, život a práci v odpovídajících eh, podmínkách, příspěvek k profesní mobilitě, ehm, a k pocitu sounáležitosti s evropským občanstvím. To je to, co z toho vyplývá. Hospodářská krize negativně ovlivnila eh, trh práce a ženy jsou tímto postiženy nejvíce eh, ze všech skupin obyvatelstva eh, rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen trvají i nadále a proto je potřeba podporovat stále vzdělávání Soukromý a, a pracovní život musí být eh, uváděny v soulad, musí být v souladu, mm, což má příznivé dopady i na trh práce. V konkrétních článcích potom zdůrazňujeme, že Eh, rovné postavení eh, mužů a žen a jejich šance na vzdělání a na práci musí být zlepšeny. Eh, je třeba chránit práva žen i v souvislosti s profesní mobilitou a je třeba toto zakotvit v národních právních řádech. Kromě toho zdůrazňujeme, že ženy, které mm, odcházejí pracovat do zahraničí, aby se mohli starat o své děti a o starší osoby, jsou zamě- často zaměstnávány bez pracovní smlouvy a nebo ještě hůře pracují dokonce ilegálně, tedy bez jakékoliv ochrany či bez jakýchkoliv garantovaných práv eh, že nám jsou často nabízena eh, podřadnější pracovní místa, eh, nejen z přihlédnutím k jejich znalostem, ale také s přihlédnutím k prestiži toho zaměstnání a s od, přihlédnutím s ohledem na odměny. Eh, instituce by měly eh, monitorovat eh, a dohlížet na dodržování práv žen. To též platí pro politiku Evropské unie v boji proti diskriminaci. Eh, například imigrantů eh, v pracovním životě. Měla by být zřizována národní kontaktní místa pro eh, pracující, kde by mohli být informováni o svých právech transparentnost vývoje platů a mest, tak abychom tímto čelili rozdílům v odměňování mezi muži a ženami žensk, eh, eh, měly by se zřizovat eh, struktury pro podporu slaďování profesního a rodinného života, pro odstraňování překážek v mobilitě. Například by se měly nabízet jazykové kurzy, protože znalost cizího jazyka, nedostatečná znalost cizího jazyka je doposud největší překážkou pro mobilitu. Dále si myslíme, že by měly být eh, nabízeny také kurzy pro rozšiřování kvalifikace. Eh, profesní eh, mobilita a trvalé vzdělávání, podpora programu Erasmus. Členské státy by měly i ženy z postižením například zařadit mezi ty skupiny, které, kterým se dostává mimořádné podpory, stejně tak i matky samoživitelky. A těmto by mělo být umožněno, že se, aby se zařadili do vzdělávacích programů. Dále chci upozornit na to, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 29. leden ve 12 hodin a pozměňovací návrhy Eh, budou prodiskutovávány mezi 18, eh, budou prodiskutovány do 18. až 19. února. Eh, hlasování zde ve výboru proběhne mezi 22. a 23. dubnem a poté v květnu půjdeme na plénum. Děkuji. Děkuji vám. A já bych chtěl nyní dát slovo paní Nemetavalo.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 velmi dôležitý. Takisto sa mi páči ďalší článok 10, o ktorom hovoríte o tom, že... 10, kde mluvíte o tom, že je potřeba podporovat jazykové kurzy a začlenění těchto lidí, eh, kteří cestují se svým partnerem do zahraničí, do jiné členské země. Velmi často eh, se ženy nemohou v rámci této mobility uplatnit, protože neovládají jazyk nebo neznají prostředí eh, z kulturního nebo sociálního kontextu. To si myslím, že je velký přínos vaší zprávy a určitě podpořím tuto její část část. Eh, věci, které bych možná více zdůraznila ehm, a o kterých budu mluvit i ve svých připomínkách, je například, eh, jsou například nové trendy mobility, je třeba zdůraznit, že stále více ženy vycestovávají do zahraničí, nejsou tedy jenom těmi doprovázejícími osobami, ale naopak často jsou to ženy, které najdou to pracovní místo v zahraničí. Nejsou to jenom mladé ženy, ale ve východní Evropě je trend takový, že starší ženy odcházejí pracovat do zahraničí, například jako asistentky eh, či pečovatelky, zdravotní sestry, asistentky starších či postižených lidí. Eh, I těmto ženám je třeba umožnit, aby měli přístup ke zdravotní péči. Eh, to je to, co jste také zdůrazňovala ve svém komentáři. Ženy ve správních radách společností, to je důležitý aspekt, který je třeba zdůraznit a za který je třeba bojovat. Dále velmi důležité je vzdělávací mobilita, mobilita ve vzdělávání. Nemluvila bych pouze o programu Erasmus, který jste, eh, o kterém jste mluvila vy, ale eh, upozornila bych i na další programy. Eh, Grundtvig, Comenius a další. To nejsou, není jenom mobilita vysokoškolských studentů, ale také mobilita učitelů a učitele, které velmi často jdou jaksi na zkušenou do, hrani, do zahraničí. Takže mm, připomněla bych více programů, nejen Erasmus. Dále je e, možno mluvit e, také o novém programu mobility, který bude zahrnovat všechny, o kterých jsem mluvila před chvílí. Yes Europe je momentální pracovní název. E, právě včera byl na tento program zahájen trialog s komisí a s radou, čili i tento program mobility pro další období už máme a ty původní programy budou zanikat. Mm, tím toto budeme eh, schvalovat možná o něco později, tuto zprávu, takže je třeba, aby byla ve svým způsobem nadčasová. A ještě jedna věc, o které jsme mluvili včera, eh, a sice o absolventech. 60 absolventů vysokých škol jsou ženy, takže my můžeme bojovat za to, že chceme, aby každý měl eh, přístup ke mm, eh, vysokoškolskému vzdělání, to je skvělé, ale těm vysokoškolským absolventům musíme také zajistit pracovní místa a to je takzvaná garance pro mládež, o které se právě debatuje. Tady bychom možná mohli specifikovat, aby podporovala možná i nějakou svou součástí mladé ženy, které ukončí vysokoškolské vzdělání nebo nějaký stupeň vzdělání, protože když víme, že 60% absolventů jsou ženy, tak úspěšnost na trhu práce je 60 muži 40 ženy, čili pouze 40 žen získá nějaké pracovní místo, čili i to bychom mohli zakomponovat do těch podpor, o kterých mluvíme. Včera jsem mluvila a dnes to také připomenu, sdílená pracovní místa, když mluvíme o ženách na mateřské, tak eh, je možné podpořit eh, nějaký způsob eh, uplatnění v podobě sdíleného pracovního místa. Včera jsme se s kolegyní možná nepochopili vzájemně, ale je to něco jako částečný pracovní úvazek a s tím, že se potom může stát trvalým úvazkem. Když je žena na mateřské nebo e, těsně před důchodem, že se ženy nějak dohodnou. A mm, specificky žen se to týká tím způsobem, že e, se často mluví o ženách na mateřské, ale možná bychom to mohli rozšířit i eh, na muže na rodičovské dovolené. Děkuji vám tedy za zprávu, jsem připravena eh, k jakékoliv spolupráci a myslím, že těch změn je tady zapotřebí opravdu jenom velmi málo. Děkuji vám a nyní paní Brinkovičete. Uh, eh, thank you, mm, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla paní Rozuli poděkovat za velmi kvalitní zprávu a souhlasím s tím, že existující diskriminace žen v pracovním eh, procesu má zásadní dopady na jejich eh, pracovní eh, uplatnění a vůbec budoucnost. Já bych ráda také zmínila několik připomínek k této zprávě. Myslím si totiž, že i přes vzdělání a zaměstnanost žen bychom se měli věnovat také zdravotnímu stavu žen, účasti žen na rozhodovacím procesu. Kdykoliv hovoříme o zmíněných tématech, tak bych ráda navrhla, abychom se věnovali jednotlivým věkovým skupinám zvlášť, protože každá taková skupina má vlastní problémy. Měli bychom také větší pozornost klást na integraci žen do trhu práce, abychom zajistili, že ženy mohou změnit svou kvalifikaci, rozvinout své dovednosti a tak získat vysoce kvalitní pracovní místo, které odpovídá dosaženému vzdělání kvalifikaci. Dnes eh, má totiž stále více žen velmi kvalitní vzdělání, díky němuž se zvýšila jejich zaměstnanost, ale i tak se setkávají s obtížemi eh, ve snaze o dosažení souladu mezi rodinným a pracovním životem. Právě proto často ženy zastávají níže postavená místa. Já jsem zpravodajkou ve výboru pro zaměstnanost a jsem přesvědčena, že pokud budeme spolupracovat vznikne skutečně přesvědčivá zpráva, která bude podporovat mobilitu žen v oblasti vzdělání a zaměstnanosti. Thank you very much. Děkuji. A nyní se zeptám, zda někdo za komisi chce hovořit? No. Není tomu tak? V tomto případě? Ano? Jenom jsem chtěla omluvit, komise se nemohla dostavit. <laughs> Uh, I will then give back the floor to Mrs. please. Dám slovo ještě paní Uzuli, prosím. Have some final comments. Nějaké závěrečné poznámky? grazie. No, realtà non ho nulla da aggiungere. Ano, děkuji vám. Já už k tomu nechci mm, doplňovat eh, nic moc navíc, jenom chci kolegům poděkovat. Samozřejmě mezery v odměňování nebo rozdíly v odměňování. V té zprávě se o tom mluví dost podrobně, ale já mm, jsem ráda, že za to doporučení eh, kolegyně eh, v tomto smyslu eh, že tady budeme přihlížet i k věkovým skupinám, protože každá věková skupina má nejen své specifické problémy a také své specifické požadavky. Takže očekávám pozměňovací návrhy kolegů a kolegyň a doufám, že um, eh, budeme úspěšní. Děkuji vám a já bych eh, rád už jenom připomněl eh, časový harmonogram. Eh, lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. leden 17 hodin. Diskuse eh, zde proběhne 18. a 19. února a výbor FAM eh, bude hlasovat mezi 21. a 23. dubnem, plénum potom pravděpodobně v květnu. Tím můžeme toto téma opustit a podívat se na náš bod číslo 17, to je veřejné slyšení na téma pohlavní a reprodukční zdraví a práva. E, vy víte, že to je slyšení, které proběhne dnes odpoledne. Každý, kdo má zájem, se tam může dostavit. Bude to od 15 hodin do 18.30 a já doufám, že se dostaví e, mnoho z vás. Eh, protože eh, i toto je téma, kterým se budeme eh, dříve či později zabývat. Poslední bod, bod číslo 18, to jsou data příštích schůzí. Následující schůze proběhne 18. února od 15 do 18.30 a 19. února od 9 do 12.30. A tímto končím dnešní schůzi našeho výboru a já vám děkuji.